ladies and gentlemen, I think we should uh, make a start. Um, dámy a pánové, pravděpodobně by bylo dobré, abychom zase začali. Děkuji vám, že jste se sem odpoledne dostavili k programu. Začneme od zprávy paní Hec. Týká se to uh, uh, ochrany spotřebitelů a příslušné hodnotící zprávy pak eh, to převezme pan Šváb a budeme hovořit o spotřebitelských právech. Máme na to dvě hodiny, protože je to důležité. Od 6 do 6.30 si vyměníme eh, úvodní eh, názory ke zprávě Eh, pana Adama Bělana, eh, stanovisko ke zprávě o politice hospodářské soutěže. Jsem rád, že je tady paní Anna Het, je tady také, eh, má tady osobní stín, osob, kterého také vítám. Nemáme tady sice ještě stínového zpravodaje za EPP, ale nejspíš se doslaví, dostaví. Eh, tamhle možná nám členové za EPP řeknou, zda se dostaví, ale zatím má ještě plno práce eh, s interní diskusí. Můžete nám prosím vás říct, jestli se sem dostaví váš stínový zpravodaj nebo ne? Tak eh, pan Buzoj je tady. Já jsem zase stínový zpravodaj za naši skupinu. A vy jste, prosím, paní stíno, vy jste tady jako stínová zpravodajka k názoru paní, eh, ke zprávě paní Hand. Tak teď jsme vás jmenovali. My to tady řešíme všechno rychle v tomto výboru. A máme tady také eh, stínového zpravodaje za pana Gui. Teď eh, má slovo paní Hand. Tak så mycket. Děkuji. Děkuji. Teď jsme se začali zabývat eh, ochranou spotřebitele a zároveň jsme se pokusili podívat na to, co by bylo možné udělat v rámci našeho výboru. Minule jsem bohužel byla jediná, kdo měl čas vystoupit a velmi netrpělivě jsem čekala alespoň tedy vystoupení pana Harbra a ostatních stínových zpravodajů. Ráda bych vám řekla, než tady dorazí ostatní, že jsem opravdu velmi ráda, že nyní mám k dispozici tu druhou verzi zprávy hodnotící zprávy. Je to skvělý nástroj pro vylepšení vnitřního trhu. A perspektiva, která je zde navrhována, je podle mne velmi zajímavá. Jde o očekávání ze strany spotřebitelů, o problémy spotřebitelů a my chceme, aby vnitřní trh lépe fungoval právě pro spotřebitele. Ráda bych poděkovala především komisi, která vzala v úvahu naši zprávu z minulého roku, ale podle mě bychom ještě měli něco udělat, aby tyto údaje byly mnohem dostupnější a čitelnější pro běžného spotřebitele. Tím by se zvýšila důvěra spotřebitelů vnitřnímu trhu a spotřebitelé by také mohli lépe využít jeho výhod. Už jsem se posledně zmínila o většině výsledků, této druhé verze hodnotící zprávy. Nebudu všechno opakovat. Řeknu pouze to, že máme přesně stejné ukazatele jako minulý rok. To znamená cena, bezpečnost, možnosti, pokud jde o odvolání, stížnosti. Já jsem už jasně řekla, že spotřebitel měl spíše problémy se službami. Měl více problémů se službami než se zbožím. Velmi často se objevují problémy, které jsou spojeny se zvýšením cen. Dochází také k problémům při přeshraničním výměnám v některých případech a také by bylo důležité, abychom měli jasný systém, pokud jde o dodržování práv spotřebitelů. To je také velmi důležité pro dobré fungování trhu. Ve své zprávě jsem se pokusila udělat několik eh, návrhů. Například zde uvádím, že bychom měli provádět hodnocení orgánů, které existují v jednotlivých členských státech a které se věnují ochraně spotřebitelů, protože v našich členských státech existují velké rozdíly, pokud je o instituce, které jsou k dispozici spotřebitelům. Já doufám, že to, co navrhuji, umožní alespoň zvýšit transparentnost a ukázat nám, co je skutečně nezbytné k tomu, aby se zlepšilo fungování vnitřního trhu. Když je spotřebitel silný, je mnohem jednodušší sledovat také přeshraniční výměny a využít těchto informací i pro ostatní. Já si myslím, že z právního hlediska by bylo nutné, abychom našli alternativy k řešení konfliktů a sporů. Nebylo by žádoucí vždycky řešit tyto problémy před soudem. A je to navíc problém teď, v době finanční krize, kdy jsou spotřebitele v mnohem zranitelnější situaci než obyčejně. Máte celou řadu spotřebitelů, kteří vedou soudní spory, které stojí hodně peněz, jsou dlouhodobé a měli bychom najít alternativu, řešení, které bude méně nákladné jak pro spotřebitele, tak i pro podniky. Také bychom měli fungovat o tom CPS, nebo ho, diskutovat o CPS, jak se říká v angličtině. Zatím ještě nemám žádný konkrétní návrh, který bych mohla předložit, ale myslím si, že bychom skutečně měli usilovat o zvýšenou spolupráci v této oblasti. Poslední bod, o kterém bych se ráda zmínila, je, že bych vás ráda upozornila na to, že Hodnotící zpráva není financována tak, jako jsme o to žádali v rámci našich posledních doporučení. A měli bychom v tomto smyslu vyslat výzvu ke všem členským státům, aby se dohlíželo na správné financování, a to jak na evropské, tak i na národní úrovni. Protože bez kontroly trhu hrozí, že situace se obrátí proti spotřebitelům. A pokud chceme, aby vnitřní trh dobře fungoval, tak musíme posílit práva spotřebitelů. Bez důvěry spotřebitelů nebude vnitřní trh nikdy optimálně fungovat a nikdy nebudeme mít eh, spokojené spotřebitele. Ráda bych vás také upozornila na to, že posledně, když jsme přijali výsledky hodnotící zprávy, když jsme schvalovali, tak zde nebyly žádné problémy. A já si myslím, že výsledky této hodnotící zprávy jsou opravdu výborné a já doufám, že budeme moci i nadále dobře pracovat. Velmi brzy budeme mít novou komisi a je velmi důležité, abychom trvali na důležitosti práv spotřebitelů. Tento bod by rozhodně neměl zaniknout mezi celým množstvím nových otázek, které bude řešit komise. Děkuji a očekávám s velkým napětím příspěvky kolegů. Uh, Děkuji paní Hend za velice dobrý úvod a také eh, že pokračujete v práci, kterou jste zahájila před několika týdny. Takže pan Moty, pan Pusoj, paní Turinen, nově jmenovaná stínová zpravodajka já a pan Transfeliditis. Takže nejprve bych ale chtěl uvítat pana Davida Merse za komisi. A on byl vlastně jedním z hlavních architektů hodnotící zprávy. Pak eh, také budeme hovořit o eh, sdělení o vymáhání. Možná, že byste se mohl vyjádřit i k tomu. Určitě to uvítáme. Takže pan Moty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se být eh, velmi stručný, protože mám za to, že klima, v němž eh, můžeme přistoupit eh, k této zprávě, může být v duchu spolupráce a souhlasu, protože všichni v podstatě souhlasíme s tím, že spotřebitelé mají právo na větší možnost volby, to znamená, musí být chráněni v každém aspektu. Samozřejmě si musíme dávat zároveň pozor na to, abychom je neovlivňovali. Takže abychom se nestavili na jejich pozici při přijímání rozhodnutí a zároveň také musíme zaručit podmínky svobodného trhu, aby konkurenti mohli nabízet skutečně nejlepší a nejlevnější zboží a služby, protože i to je způsob, jak zvýšit svobodu spotřebitelů a jak je chránit. Já jsem přesvědčen, že bychom vždycky měli uvažovat z hlediska harmonizace řešení, která budou identifikována. Samozřejmě každý stát se bude snažit řešit problémy svého vlastního vnitřního trhu, ale my se obracíme na evropské spotřebitele a v tomto smyslu jsem si uvědomil určitý limit. A to je právě limit databáze těch dat, které byly vzaty v úvahu při práci na této zprávě a uvědomil jsem si, že neexistuje úplná homogenita. A to je právě ten limit, ta hranice, protože my bychom měli udělat kompletní práci a bohužel musíme vycházet pouze z částečných údajů, které jsou relativní a neumožňují úplné srovnání. Myslím si, že i s tím se můžeme zcela stotožnit. Potřebujeme další zdroje právě proto, abychom rozšířili kritéria pro sběr těchto údajů, na jejich základě potom pracujeme. Protože nutně potřebujeme homogenní data, homogenní údaje, abychom mohli jasněji rozhodovat o tom, jaké budou naše cíle. Samozřejmě bude možno pracovat ještě lépe Měli bychom podpořit výměnu informací, protože si musíme uvědomit, že spotřebitelé vyjádřili svou nespokojenost ohledně některých produktů nebo především služeb, bankovních, poštovních, dopravních, ale jsou tady i oblasti, kde rozhodně není všechno špatně, kde naopak všechno funguje velmi dobře. I tyto informace bychom si měli vyměňovat a potom bychom měli dát k dispozici spotřebitelům ve všech členských státech Evropské unie možnost využít zkušenosti, které překonaly pozitivně země, kde tyto sektory nejsou posuzovány negativně ze strany spotřebitelů, ale kde naopak spotřebitelé jsou s těmito sektory spokojeni. I také v této optice je nutno posilovat větší spolupráci mezi členskými státy a myslím si, že je důležité, aby komise, parlament i různí experti spolupracovali aby ta práce, ten výsledek byl ve skutečném zájmu spotřebitelů. A pár slov na závěr. V kontextu, který bychom měli analyzovat, bychom se měli podívat také na elektronické obchodování, protože od roku 2006 je jeho rozvoj poněkud pozastaven a i tento sektor trpí nedůvěrou ze strany spotřebitelů, protože zatím ještě není poskytnuta dostatečná záruka a ochrana ani u transakcí, ani u kvality výrobků a služeb. A měli bychom pracovat také na tom, abychom zaručili podporu po prodeji, po prodejní podporu, protože to je problém, na který se upozorňovalo, že vlastně když eh, si spotřebitel stěžuje, tak eh, nedostane žádnou odpověď. Takže nejde jenom o poskytování služeb, ale jde také o to, jak se potom reaguje po eh, zakoupení tohoto produktu na stížnosti klienta, který se stěžuje na to, že nebyl správně obsloužen. Takže jak ještě jednou eh, potřebujeme spolupráci a dialog eh, v zájmu toho, abychom zaručili spotřebitelů my těm, kteří poskytují služby a vyrábějí, aby měli co nejlepší služby, aby tyto služby byly poskytovány na skutečně volném trhu. Děkuji. Ano, děkuji. Pan Buzoj, prosím. Děkuji. Pane předsedo, já bych nejprve chtěl eh, vyjádřit eh, eh, lítost pana Rošroje v souvislosti s tím, že tady nemůže být. On není zpravodajem nebo stínovým zpravodajem, no tady on se musí zúčastnit oslavy své země a velice lituje, že tady je. Já ale nehovořím přímo za něj. Uh, já bych jenom chtěl říci několik slov za sebe a budu velice stručný. Nejprve bych chtěl poblahopřát Evropské komisi k druhé hodnotící zprávě a také poděkovat za iniciativu. Myslím si, že je to velice důležité pro občany, pro nás jakožto politiky, ale také pro spotřebitele i experty, že mohou najít ve zprávě všechna data, všechny údaje. Není to tak jednoduché eh, dosáhnout obecného náhledu na situaci v oblasti ochrany spotřebitelů na úrovni Evropské unie a vypracovat hodnotící zprávu, protože Samozřejmě někdy se lidé chovají subjektivně, krom toho v různých členských státech eh, jsou různé zákony a lidé se chovají různě. Možná, až budeme mít jednotnou legislativu, až bude schválena ta směrnice, kterou eh, naprosto podporuji, pak si myslím, bude tato hodnotící zpráva relevantnější. Podíváme se na těch pět ukazatelů. Pokud můžeme ceny brát eh, jako jako objektivní ukazatel, pak dejme tomu z uspokojení nebo stížnosti jsou velice e, subjektivní ukazatele. Stížnosti v Rumunsku máme teď méně e, stížností nebo e, méně reklamací, než je to v menších státech. A jak už jsem říkal předtím, je to proto, že lidé se chovají různě. V různých zemích je eh, různá mentalita. A ne všude jsou si evropští občané vědomi svých práv a ne všude jsou také ochotní svá práva používat, která jim připadají jako evropským spotřebitelům. Také mě velice těší údaje o přeshraničních nákupech. i když pořád 57 evropských spotřebitelů říká, že nemají zájem na tom, aby vyjeli přes zahranice na nákup během příštích 12 měsíců. Toto procento je menší než loni a s každým rokem vidíme, že stoupá počet evropských občanů, kteří jsou ochotně jet za hranice a tam nakupovat a to je určitě důležitý test pro nás jako pro členy výboru pro um, vnitřní trh. Proto je důležité podporovat opatření a legislativu tak, aby zase stále více evropských občanů využívalo toho, co pokládáme za velký výdobytek Evropské unie, totiž je tady možnost volného pohybu zboží a služeb a evropské ekonomice určitě pomůže, když takových přeshraničních transakcí bude víc. Jinak nepochybuji o tom, že z toho vzejde a je už velice zajímavá zpráva a určitě se naskytnou i další příležitosti, abychom o této věci hovořili. Děkuji mnohokrát. Paní Torn lidt overraskende for mig, at udpegelserne nu foregår på denne her måde. Men... Děkuji. Já jsem trochu překvapená, že jsem byla jmenována stínovou zpravodajkou. Já jsem nevěděla, že to takto probíhá, tak uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě nemám k tomu moc co dodat. V této chvíli vám mohu pouze říci, že přesně podporujeme to, co navrhujete. Je pravda, že je velmi důležité podívat se na to, jaký bude výsledek této hodnotící zprávy. Myslím si, že důležité pro spotřebitele, abychom se podívali na to, co můžeme zlepšit. Musíme se podívat na to, kde jsou mezery v naší legislativě a co bychom tedy měli změnit. Které body legislativy bychom měli nahradit? Před chvílí jste hovořila o dalším dodatečném financování o výzvě členským státům, to mně připadá opravdu pozitivní. Pokud chceme, aby to fungovalo, tak je nutné, abychom měli k dispozici adekvátní finanční prostředky. To je důležité jak na evropské, tak i na národní úrovni. Pokud je o indikátory, co zde říkal pan Busoj, to je velmi zajímavé. Měli bychom se podívat na subjektivní prvky v rámci těchto ukazatelů, protože potom bychom mohli rozhodnout, zda je skutečně nutné řešit různé tyto možnosti kvalitativního přístupu. Měli bychom se podívat na to, jaké metody už existují, protože je velmi obtížné vyčíslit všechny tyto subjektivní prvky. Vše samozřejmě záleží na vnímání těch věcí ze strany spotřebitelů. Když tam máte některé kvalitativní aspekty, vše potom začíná být subjektivní. Vše ale záleží na výchozí pozici spotřebitele, jak říkal pan Busto, já s tím plně souhlasím. Myslím si, že je důležité, abychom měli ambiciozní cíle. Měli bychom se pokusit zajít ještě dále, než je situace situaci, která je v současné době existující. Já myslím, že bychom měli v našem výboru na tom velmi trvat. Děkuji. Well, thank you very much, Mr. Turin, for... Děkuji pěkně, paní Turan, za to, že jste se vzala na sebe tuto zodpovědnost. Určitě jste dobře kvalifikovaná jako, eh, jako spravodajka. Eh, pár slov. Eh, já jsem také stínovým zpravodajem za svoji skupinu. A na základě eh, toho, jak jsem sledoval vývoj v posledním volebním období, jak eh, víte, tak jsem trochu byl skeptický ohledně eh, hodnoty toho všeho a myslím si, že nyní už se celá ta věc dostává do podoby zralého dokumentu. A jde o, o historické údaje. Máme už indikátory o změnách a sledování. Myslím, že tam je málo podstatných změn, nicméně stabilita těch základních informací je a bude důležitá. Pokud chceme mít k dispozici informace, které nám umožní eh, sledovat stav, musíme zachovat eh, klíčové sady dat a sledovat, eh, co nám to indikuje. já si myslím, že eh, v těch příštích dvou či třech eh, vydáních eh, ty indikátory nebudou tak hodnoté, tak to musíme přehodnotit. Otázka pohybu cen bude v tomto ohledu významná. A druhá věc, která je velice zajímavá, je toto. Některé údaje o vnímání toho, jakou ochranu Eh, poskytuje vláda spotřebitelům, eh, je zajímavá, protože to obráží postoj spotřebitelů. Já si myslím, že formát této zprávy eh, obsahuje cené klíčové údaje a umožní nám analyzovat nějaké trendy. Určitě se nebude každoročně provádět analýza všeho, ale je tady eh, možnost zkoumat určité indikátory. Určitě je užitečné eh, zkoumat údaje o tom, proč eh, mají spotřebitelé v některých zemích pocit větší ochrany, než je tomu jinde. Je to proto, že mají lepší informace o svých právech, a, eh, nebo je to kvůli tomu, eh, že vědí, kam se obrátit, zda tam mají svého ombudsmana, nebo že se jejich případům věnuje pozornost. To Jsou tam organizace na ochranu spotřebitelů, Ty data lze eh, navzájem srovnat a určitě to bude zajímavé pro tento výbor i pro Organizace pro ochranu spotřebitelů s ohledem na zintenzivnění činnosti v oblasti ochrany spotřebitelů. Za druhé eh, souhlasím s tím, co řekla paní Het. Jsou tam ta zajímavá zjištění ohledně služeb a s tím spojených, spojenými problémy. Opět eh, podle mého názoru je tady zajímavý směr zkoumání, v rámci nějž se propojují zodpovědnosti eh, jednotlivých výborů ohledně, ohledně eh, směrnice o transpozicích. Jde o transpozice směrnice o služeb, o službách takto. A Určitě bude zajímavé podívat se, pokud se podíváme na ty údaje o spotřebitelích, do jaké míry e, e, se spokojenost se službami e, váže na informovanost a na standardy kvality a benchmarking pro kvalitu. Služba může být nehmatatelná, Zatímco když si koupíte produkt, tak hned můžete vidět či cítit eh, jeho kvalitu, jeho vlastnosti a můžete si jej vyzkoušet, oskoušet, než ho koupíte. Pokud budete chtít eh, vyměnit svůj telefonní eh, přístroj anebo poskytovatele dodávek elektřiny, tak to není tak jednoduché, takže tyhle informace můžou být zajímavé. V tom širším kontextu, a to je další otázka na komisi, Myslím, že je stále jasné, že tento dokument je ceným eh, cenou pomůckou pro tvůrce politiky, protože obsahuje spoustu informací. A ne všechny byly vyskoumány, no, proskoumány a využity. A klíčovou otázkou pro nás je toto. Je tady eh, nějaká informace pro širokou veřejnost? Jinými slovy, jaký je hlavní cíl eh, této zprávy? Eh, je to kompendium pro tvůrce politiky? Mohlo by to tak být. A eh, je tady eh, možnost udělat z toho dokument, který by poskytl informace přímo spotřebitelům, občanům o řadě věcí a samozřejmě hovořím o občanech, spotřebitelích, ale jsou to naši voliči a některé věci, které tady jsou, si myslím týkají široké veřejnosti. Takže by bylo zajímavé, pokud by komise eh, mohla eh, říct, na koho bychom se měli soustředit jinými slovy, jestli tady je nějaká potřeba udělat z toho zprávu, která bude učena širší veřejnosti. A nakonec eh, dostupnost, a dostávám se k tomu rozdílu ve vnímání, já eh, si myslím, že by bylo zajímavé, pokud by lidé měli informace o tom, eh, kdy došlo k nápravě situace. Paní eh, také zmínila ty klíčové otázky, které se týkají spotřebitelů. Já bych rád řekl, že včera jsem měl možnost krátce zasáhnout na setkání eh, kooperační sítě pro ochranu spotřebitelů, která, se včera, eh, která včera zasedala a plánovala program na roky 2009 A měl jsem možnost eh, vystoupit a ujistit je o, zaanga- za, o angažovanosti členů tohoto výboru protože eh, to nařízení eh, jsme tady také projednávali. A oni věděli, že jsme v tomto procesu eh, také angažováni. Myslím si, že další věci, na kterých komise pracuje, pokud uvažuje o dlouhodobé strategii této sítě, jsou významné a ve své zprávě bychom také mohli možná nabídnout náš názor na to, co by komise mohla dělat. Včera jsme hovořili třeba o, o tom, If we have ideas about sweeps, which are... o takzvaných sweepech, eh, jsou to koordinované akce, eh, myslím, že k tomu můžeme se také vyjádřit a můžeme uvažovat také o akcích více strategického charakteru, které by byly nasměrovány k ještě větší efektivnosti ochrany spotřebitelů. Souvisí to s naší diskusí o, e, solvitem, o, o solvitu. Některé členské e, státy poskytují příslušným orgánům větší podporu. Takže tady máme, myslím, velice dobrou příležitost a velice rád přispěji také k tomu, co odvedla paní Het. Takže tolik eh, za mě, jakožto stínového zpravodaje a dám, eh, dávám slovo eh, panu Trenta Filidesovi. Pane předsedo, této chvíli, kdy teprve začíná výměna názoru, se omezím pouze na to, abych řekl, že ochrana spotřebitelů je pro nás, pro naši frakci, velmi důležité téma. Já připomínám, že naše frakce předložila návrh eh, na kontrolu cen, návrh z vlastní iniciativy. To jsou informace, které jsme získali z hodnotící zprávy. Souhlasíme se s pravodajkou, a pokud můžeme i my přinést svůj příspěvek k této zprávě, tak doufáme, že naše stanoviska budou vzaté v úvahu. Tato hodnotící zpráva je výsledkem technické práce, ale samozřejmě interpretace těchto údajů může mít politické dopady. Já souhlasím s tím, co bylo řečeno před chvílí. Neměli bychom se snažit orientovat, směřovat volbu spotřebitele, i když tato hodnotící zpráva musí prezentovat výsledky opravdu podrobně. Jako politikové musíme velmi pozorně sledovat otázku fluktuace cen a myslím si, že bychom měli co nejlépe využít tento nástroj, který nám nabízí hodnotící zpráva. Ano, děkuji všem stínovým zpravodajům. Chce někdo z členů výboru eh, se přihlásit? Pokud ne, poprosím pana Mera aby se k tomu vyjádřil. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Velice, bylo od vás velice laskavé, že jste řekl, že jsem architektem této hodnotící zprávy, ale myslím si, že architektkou je paní komisařka Kuneva. Ta s tím přišla, s tímto nápadem a vytvořila tým pro tuto práci. A myslím si, že ta opravdu má zásluhu za to, že eh, se tady velice zásadním způsobem ehm, zabýváme podporou zájmů a ochranou spotřebitelů na základě jasných dat a důkazů analýzy situace spotřebitelů na, na trhu. A tato data budou hlavní hybnou silou pro to, abychom dobře chápali zájmům spotřebitelů a podle toho jednali. Opravdu paní komisařka dědina se zasloužila o tento nápad, který bude ještě dále se rozpracovávat. A v tomto směru stanovisko parlamentu přichází v mimořádně vhodnou chvíli. Je to jasné i z doporučení Barosa, že celá otázka vnitřního trhu otázka občanů budou klíčovou částí úvah kom, příští komise, jak eh, z hlediska vnitřního trhu zprávy Monty, ale také z hlediska projektu Evropská unie v roce 2020. Jestliže tedy chceme, aby dimenze spotřebitelských zájmů zaujala významné místo v dalším rozvoji vnitřního trhu, pak vytvoření takovéto časové řady dobrých analýz bude klíčovou pro to, aby se patřičně přihlíželo k zájmům spotřebitelů. A snad stojí za to připomenout, že zájmy spotřebitelů to není jenom něco, co se přidává k vnitřnímu trhu. Když se moji kolegové zabývají například hospodářskou soutěží, inovacemi, integrací eh, v rámci vnitřního trhu, pak dimenze spotřebitelů je pro všechny tyto otázky mimořádně důležitá a musíme schromažďovat fakta, abychom všemu správně rozuměli. Asi bych měl také říci, že hodnotící zpráva se pořád nachází v relativně eh, raném stádiu. Myslím, že to druhé vydání jenom se dotýká eh, povrchu věcí a máme ještě před sebou velice ctižádostivé cíle. Zabývat se hlouběji všemi těmito otázkami, všemi těmi věcmi hodnotící zprávy, o které vám jde. A myslím si, že výbor Evropského parlamentu je pro naši práci klíčovým klientem. Snažíme se vyprodukovat data, která by byla aktuální a včasná pro politiky na evropské i národní úrovni a tento výbor je klíčovou součástí eh, těch, na koho se obracíme. Chtěl bych vám jenom dát jakousi ochutnávku těch klíčových projektů, s nimiž přijdeme v dalších měsících. Hlavně za prvé, co se týče cen. Eh, Evropský statistický systém už se teď eh, vysnaží vypracovat srovnatelné údaje cen na celém evropském trhu, abychom měli ukazatele, které nám umožní si vědomit, zda naše trhy jsou opravdu integrované a kde jsou problémy s integrací, což se pak projevuje v cenách. Za druhé, stížnosti nebo reklamace spotřebitelů. Myslím si, že při příštím mandátu komise dojde k schválení našich doporučení, které jsme dali pracně dohromady se všemi zhruba tisícemi organizacemi v Evropě, které schromažďují stížnosti a reklamace. Bohužel je schromažďují asi také tisícerými různými způsoby a my jsme se snažili nějak vypracovat spolu s nimi harmoniz, harmonizovanou metodologii. Myslíme si, že to bude pro všechny velice užitečné a počínaje příštím rokem budeme od těchto organizací už dostávat údaje v reálném čase, což nás i e, vás bude informovat o tom, na co si naši evropští spotřebitelé stěžují, takže budeme vědět e, poměrně rychle, co spotřebitele bolí a kde je třeba jednat. Za třetí, oblastí provádíme také důležitou práci v souvislosti s tím, jak vnímají spotřebitelé problematické trhy, kde jsou problematické. Je to otázka Dánska, Spojeného království a Švédska. Tam jsou různé indexy podmínek spotřebitelů, které potom hodnotí spotřebitelské trhy od nejhorších do nejlepších a je tak možné zjišťovat, které trhy spotřebitelé pokrač, po, pokládají za problematické, kde mají potíže, zda důvěřují či nedůvěřují obchodníkům, zda mají možnost volby. My budeme takto hodnotit 50 trhů, počínaje příštím trhům po celé Evropské unii a každý členský stát bude mít pak určitý index a budeme schopni potom seřadit podle hierarchie tyto trhy, podle toho, kde um, potřebitelé vidí problémy. Takže my si z toho uděláme velmi jasný Eh, obrázek o vnitřním trhu. Ještě dvě věci. Eh, Eurostat eh, momentálně se zabývá studií kvalifikací a e, pravomocí spotřebitele. Zda oni vědí, jaká mají práva, e, kolik dní například mají, že mají třeba e, zboží přinést na zpátek, na koho se obrátit. Čili bude probíhat průzkum v prvním kvartále příštího roku, abychom získali základní informace, kde jsou problémy pro spotřebitele a kam musí členské státy napřít svá úsilí, aby lépe informovali své spotřebitele. Za druhé, bude také přímo průkopnická tržní studie. Eh, my chceme prostřednictvím hodnotící zprávy podchytit obtížné sektory, ale pak eh, musíme se na ně podívat do hloubky provést tam hloubkové šetření, kde jsou problémy. Čili to první, eh, to začínáme eh, eh, na trhu s elektřinou podle hodnotící zprávy a doufáme, že do podzimu příštího roku už budeme mít studie, která nám řekne, kde mají hlavně spotřebitelé problémy na trhu s elektřinou. A to je jenom počátek celé řady takovýchto hloubkových studií. Máme teď už rámcové nástroje, abychom mohli rychle reagovat na zjištěné problémy, abychom rychle zjistili, co se děje konkrétně na kterém trhu, abychom tam šli přímo takzvaně do terénu. Nakonec eh, eh, velice se nám eh, líbí doporučení, že bychom snad měli více analyzovat data. Budeme to dělat prostřednictvím studií trhu. Ale také jsme mimochodem dospěli k závěru, že máme opravdu hodně informací prostřednictvím této hodnotící zprávy a pak jich budeme mít ještě více. A paní komisařka Kuneva se rozhodla, že ta příští hodnotící zpráva bude mít dvě části. První vyjde v březnu příštího roku a ta se zaměří na takové záležitosti, o kterých se už tady v diskusi hovořilo, kde jsou problémy v členských státech. Takže ta současná část 2 eh, a 3 hodnotící zprávy nám poskytne aktuální informace o situaci v přeshraničním obchodu a o výkonu národních eh, Eh, organizací, například ty, které se dělají CPC, pak eh, ukazatele výkonové a tak dále. A také to, o čem hovoříte vy, pane předsedo, proč v některých členských státech existují problémy. A pak později v říjnu vypracujeme hodnotící zprávu, která seřadí trhy eh, podle toho, jak problematické se spotřebitelům jeví. Bude to těch 15 nejdůležitějších trhů a na základě toho potom uvidíme, které sektory si vyžádají eh, hlouběž, hlubší pátrání. Čili stručně řečeno, eh, ta druhá hodnotící zpráva je plodem 12 měsíců práce tohoto týmu a doufám, že ta příští Ehm, hodnotící zpráva bude mít daleko hlubší i širší data. Budeme dodržovat tu časovou řadu, protože to je důležité. Vidíme také nutnost stabilizovat ty stabilizátory a vidět, jak to budou se dále rozvíjet. A doufám, že také eh, obdržíme daleko bohatší a hlubší analýzu, která by byla bližší už k politickým doporučením. Děkuji a předávám slovo kolegovi. Děkuji, pane předsedo. Eh, dobré odpoledne, dámy a pánové. Like to thank... Eh, především rád poděkoval parlamentu a tomuto výboru a také vám, pane předsedo, za váš osobní zájem na podporu ochrany spotřebitelů. Eh, včera se uskutečnilo jednání ve výboru CPS a eh, byla to časová schoda, že se eh, projednávalo to tež, o čem jsme tady hovořili my. A proto velice rád eh, vidím, že děláte věci ve stejném duchu jako my. Pokud jde o sdělení ohledně vymáhání, tak eh, tam je řada zjištění. Eh, komisařka Kuneva řekla, že eh, pokud jsou zákony na papíře, neznamená to, že z nich mohou těžit i spotřebitelé. Je potřeba mít nástroje pro vymáhání těchto práv. Pokud se k vymáhání dostaneme pouze tehdy, když jsme v krizi, tak může být pozdě. A to je právě úkol pro vlády a pro všechny úředníky, aby se snažili prostřednictvím vymáhání eh, zajistit občanům eh, práva a aby občané eh, netrpěli tím, že jejich práva nejsou naplňována. Již tady zaznělo, že vymáhání či vynucování je zodpovědností členských států. Komise a Evropský parlament eh, v této oblasti eh, nemohou tento problém vyřešit separátně. Je mi jasné, že se na tom procesu musíme podílet eh, ne jako obě instituce a zapojení obou stran do tohoto projektu je velice cený a já vás mohu pouze ujistit o naší spolupráci a o pomoci v rámci tohoto procesu. Zmínili jste otázku plánování. Eh, včera jsme eh, podpořili, schválili plán eh, vynucování na příští rok. Opět jsme se rozhodli dělat ty zametací akce. Z bezpečnostních důvodů neoznámím téma, e, e, neoznámím, kde se to bude, e, kde to bude probíhat. Ale tyto zametací akce, tyto akce jsou akcemi vynucování na straně společenství a dohodli jsme se na společných akcích, kde vynucovací orgány uspořádají nebo naplánují Eh, činnost v konkrétní oblasti. Také jsme se dohodli na uspořádání různých seminářů. Některé se budou týkat uplatňování různých evropských zákonů a některé se budou týkat problematiky spotřebitelů. Například Uh, the enforcers also agreed to set up work groups. Eh, bude se to týkat také určitých prohlášení o ekologickém postoji. Očekáváme také e, návrhy předložené e, zákonodárcům. Včera jsme měli velice příjemný a plodný den. V příštím roce doufám dosáhneme opět dobrých výsledků a věřím, že budu moci tento výbor o e, od dneška za rok informovat o našich úspěších. Takže děkuji za vaše komentáře, je to velice povzbuzující a myslím si, že eh, je tady důkaz, že komise a členské státy jsou eh, na správné cestě a doufám, že plány na příští rok přispějí k tomu, aby občané mohli užívat eh, větších práv a větší ochrany. Děkuji pěkně. Děkuji. Eh, panu Manovi a panu Majerovi za eh, tyto komplexní odpovědi a také za eh, zmínku o nových plánech a nových myšlenkách, které doplňují tuto zprávu. Takže máme ještě trošku času, takže pokud se někdo hlásí o slovo a chtěl by vystoupit s příspěvkem k tomuto tématu, takže paní Hete, můžete prosím shrnout a můžete nám říct něco o časovém plánu? Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručná, protože moje dcera a já musíme za několik hodin odletět do Švédska. Takže myslím, že, jak jste řekla, jak nám také řekla komise, velmi správně, to, co je důležité, je, abychom si uvědomili, že to, co máme před sebou, je takový novorozenec, abych se tak vyjádřila, protože už jsme dosáhli některých výsledků a tyto výsledky se ukazují jako velmi důležité. Bude to pro nás důležitý nástroj, abychom mohli pracovat na vnitřním trhu. A proto je důležité, abychom byli trpěliví a vzali v úvahu skutečnost, že práce je teprve ve svých počátcích. To, co jste říkal, pane Harbre, je opravdu velmi zajímavé, velmi důležité. Říkali jste, že máme různé kultury, různé postoje. Když přijde na koncept ochrany spotřebitelů, ano, máme různé způsoby, jak si mohou spotřebitelé stěžovat v jednotlivých zemích a jak se tyto stížnosti řeší. Bylo by zajímavé udělat studii v tomto směru. A také by bylo důležité, aby v naší práci abychom se snažili podívat na to, co zatím Evropský parlament v této oblasti už udělal. A myslím, že bychom mohli zpracovat eh, ve spolupráci s nevládními organizacemi a s dalšími organizacemi, které mají zkušenosti v této oblasti, vypracovat nějaký přehled. Neměli bychom zapomírat na ostatní partnery. Pokud jde o harmonogram, nemám to teď před sebou a pokusím se sepsat text, který by měl být eh, připraven k tomu, aby byl odeslán k překladu v lednu. Pokud máte přesná data, tak eh, samozřejmě můžete nám je připomenout, pane předsedo. Děkuji. Well, eh, Myslím si, že ta data jsou v souladu. Doufám, že budete mít eh, čas eh, si najít i během eh, Vánoc, když budete tvářit čas s rodinou, abyste nám mohla potom poznámky v překladu poslat do 7 ledna a e, pak bude naše zasedání mezi 25. a 27. lednem. Asi jste tady nebyla e, dopoledne, když jsem říkal, že bude pravděpodobně zvláštní plenárka 26. ledna dopoledne, aby se e, schválilo složení nové komise, pokud do té doby proběhnou všechna slyšení a parlament se ubezpečí, že opravdu všichni noví komisaři jsou příslušně kompetentní. Ale prostě to by na to byla doba a pak je termín 2. února, 23. února projednání a hlasování na plenárním zasedání v březnu. Asi by bylo dobře zvládnout tento rychlý harmonogram a chtěli bychom opravdu všechny naše názory do toho dostat. A také se to týká zprávy o spolupráci ve věci spotřebitelů. Také se objevují eh, nové scénáře, nové rozdělení pravomocí v komisi, které mají prvky spotřebitelských zájmů, takže to se také může tady projevit, abychom získali ucelený obrázek, kde by byly různé cíle eh, v komise integrovány. Čili to samozřejmě bude záležet na nové komisi, nových komisařích. Vyhovuje vám tento časový rozvrh? Ano. Takže vám pošlu k tomu poznámky. A myslím si, že stávající plus nová je věnovaná stínová zpravodajka se jistě s vámi rádi na to sejdou, než práci dokončíte. Děkuji vám mnohokrát. Jsme trošičku, e, máme trošičku náskok, pan Šváp je tady a předám teď eh, předsednictví paní Venio. Snad bychom mohli tady jenom trošku přestavět nábytek tady u eh, předsednického stolu, abych tak řekl, a zahájíme ve čtyři hodiny. Doufám, že se sem dostaví všichni, protože budeme hovořit o zprávě o právech spotřebitelů. Děkuji. Yeah. Uh, so Je vais sonner la fin de la petite récréation. Odzvoním konec této krátké přestávky, prosím, protože přistoupíme k velmi důležitému tématu. Máme čas, ale abychom mohli diskutovat o právech spotřebitelů tak, jak se sluší a patří, máme na to dvě hodiny takže budeme méně omezeni než u některých jiných témat. Pane Švábe, vy jste spravodajem ke právům spotřebitelů. To je opravdu velmi důležité téma pro evropské občany. Já si myslím, že vy jste se rozhodl, že dnes proběhne skutečně diskuze o kapitole 4 této směrnice, která je tedy navrhována a která nese název Další specifická práva spotřebitelů týkající se prodejních eh, smluv, smluv o prodeji. Vypadá to technicky, zní to technicky, ale pokud je o vnitřní trh, všechno, co je technické, je taky politické. Pane Švábe, máte slovo a nebudu vás omezovat, protože máme čas. Děkuji, paní předsedkyně. Poté, co jsme o této směrnici naposledy hovořili velice krátce, tak nechci říct, že teď budu hovořit eh, dlouho, ale chtěl bych zmínit body, na které se minule nedostalo. Takže nejprve bych chtěl poděkovat Evropské komisi a panu Motemu, který se účastní i dnešního zasedání. A který nám eh, dal k dispozici eh, velice užitečnou tabulku o tom, abych, eh, která obsahuje konkrétní změny, které navrhuje komise. Takže za to děkuji komisi z celého srdce. To se týká také švédského předsednictví, které bohužel při minulé rozpravě vůbec nedostalo slovo. Paní link je každopádně vždy k dispozici eh, pro konzultaci, takže bych eh, rád poděkoval švédskému předsednictví eh, za jeho angažovanost v této oblasti. A nyní k obsahu. Já jsem minule již poděkoval svému stínovému zpravodaji, takže teď už děkovat nemusím. Každopádně bych rád Eh, s vámi projednal stav eh, těch vědomostí, který teď mám. Eh, po spoustě diskusí se zástupci podniků a zástupců organizací na ochranu spotřebitelů a po konzultací s finskou ministriní, tak jsou tady pro mne na jedné straně jasnější řešení, a na druhé straně se objevily další, další problémy je jedna věc je jistá, nemohu říct eh, jasně, že jsem proti plné harmonizaci a to bych chtěl teď vyložit hned na začátku. Všichni jistě víte, eh, že se eh, v loňském roci, roce rozhodlo o změně Řím 1 a byl to návrh parlamentu a komise a řada diskusí, které se dnes vedou, Eh, zatím eh, neberou v úvahu tyto změny. Takže ta naše diskuse by se měla eh, opírat o tyto změny. Evropský soudní dvůr hovoří o rozhodnutí Alpenhut. Toto rozhodnutí se týká rakouského hotelu, který nabízí rezervace pokojů v Němčině. A rozhodující otázkou je toto má tento hotel tím, že tato nabídka je na internetu, tak eh, nabízí ten hotel eh, své služby i jiným občanům, než eh, pouze těm, kteří jsou v, ve východním, ve východním Rakousku. Tento hotel eh, Otázka zní, jestli by tento hotel měl brát v úvahu 27 různých eh, systémů na ochranu spotřebitele. Eh, tato sada otázek se objeví po rozhodnutí Evropského soudního dvora. V současné době je tomu tak, že musíme konstatovat, že pokud jde o ochranu spotřebitelů, tak eh, ten systém funguje dobře a i v tom dokumentu eh, od komise eh, ta současná minimální harmonizace v kapitole 4, tak jak je navrhovaná, doposud fungovala, ovšem právě ty různé jsou tady eh, eh, možnosti eh, na straně členských států. Například v Německu u nás jsme převzali tu minimální harmonizaci, takže máme šestiměsíční to při odstoupení od smlouvy máme šestiměsíční lhůtu a dvou letou garanční lhůtu a já jsem se v nedávné době já jsem přesvědčil o tom, že tady ta, eh, to provedení jedna ku jedna je z pravního hlediska v pořádku, ovšem v reálu eh, eh, tomu tak není. Já jsem si koupil elektrický přístroj, ten nefungoval, takže jsem zavolal obchodníkovi, řekl jsem, že to nefunguje. Před třema týdny jsem si ho koupil, Eh, byl to holicí strojek a eh, odpověděl mi, že mi nemůže pomoct, že se musím vrátit na výrobce. A to je jistě špatně, protože obchodník eh, ručí za, nebo musí splň, si, vyhovět těmto nárokům. Takže já jsem se zařídil a šel jsem za, respektive jsem se spojil s výrobcem a Eh, dopadlo to dobře, nicméně pak jsem se ještě obrátil na obchodníka, který mi řekl, že on eh, vlastně nemůže eh, mi zajistit tady tu garanci, protože ten výrobce mu ten přístroj nevymění. To znamená, že, jak říkala paní Kuneva, vymáhání těchto práv je potřeba ještě analyzovat a na základě toho bychom se měli zamyslet nad tím, zda Eh, bychom se měli soustředit na ten právní text, anebo jestli bychom se měli věnovat eh, eh, otázce provádění těchto práv. Jedna věc je jasná. Plná harmonizace má smysl pouze tehdy, pokud opravdu plně harmonizuje. A návrh komise sice plně harmonizuje, ale pouze v relativně malé oblasti. Je to oblast spotřebního zboží. A ale ten návrh eh, plné harmonizace eh, neharmonizuje eh, ten návrh harmonizace vlastně neřeší úplně všechno až k tomu okamžiku prodeje. A návrh směrnice sice neřeší všechny právní otázky, které se objeví po předání věci a po konci záruky. A právě proto eh, jeden, jedna část těch výhod, eh, který chce komise svým návrhem dosáhnout, je eh, absurdně minimalizován. Ještě dva, tři body, které bych rád zmínil ohledně kapitoly 4. Já si myslím, že v té první části, než budeme hovořit o otázce plné harmonizace, paní Gerard tady eh, minule eh, diskutovala, tak Rebek eh, se věnoval otázce, co to je koncepčně správné řešení, které by na jedné straně chránilo spotřebitele a na druhé straně by také dalo možnost tomu obchodníkovi, respektive výrobci, dalo možnost Eh, disponovat eh, dobrým obchodním prostředím v Evropě a s tím souvisí řada otázek a dovolte, abych zmínil pár z nich. Pokud je o ten, tu první věc, tak to bych rád eh, zmínil předání věci. V článku 22 návrhu se uvádí, že um, prodejce musí dodat zboží do 30 dnů. Jinak by... Tak to, to... tež platí také v tom případě, kdo ručí za to, pokud dojde e, e, k nějakému spoždění. Když třeba se spozdí e, pošta, víme, že ty systémy poštovních služeb jsou v různých členských státech různé, A to se týká také druhé věci, kapitoly 4. Můžeme do toho textu napsat spoustu věcí, ale na konci, eh, pokud eh, by tady ten text měl být eh, realizován, tak potom budou hrát velkou roli právě ty poštovní služby. V článku 23 to je poslední bod, je nejasně uvedeno, kdo ručí za to v případě, že pr- prodejce předá eh, zboží eh, přepravci a dojde k poškození. V Německu máme eh, předpis o tom, že speditér přebírá zodpovědnost. Takže tento nedostatek je potřeba také odstranit. Další věc, eh, hierarchie garančních práv, jinými slovy právo na okamžité odstoupení od smlouvy, anglicky right to reject. Jak to chápu já, tak eh, v eh, tom návrhu směrnice ze strany komise se vychází z principu plné harmonizace. Ovšem všeobecné smluvní prvky v členských státech vylučují eh, že by tady eh, se museli řídit tím prvkem plné harmonizace. Já také vím, že je tady řada problémů. První otázkou je to, že tyto E, země, kde je to právo odmítnutí, čili právo odstoupení od smlouvy i hned, e, budou e, tvrdit, že jsou pro plnou harmonizaci, ale že si chcejí, chtějí toto právo ponechat. Také bychom mohli diskutovat o tom, zda toto právo na odstoupení prospěje spotřebitelům. My chceme silné spotřebitele, ale Eh, chceme, aby, toto, aby ta eh, plná harmonizace eh, byla v souladu s těmi stávajícími předpisy. Pokud chceme v evropském hospodářském prostoru mít kvalitní principy ochrany spotřebitelů. K tomu eh, eh, musíme uvažovat o tom právu na odstoupení. Eh, ve Švédsku se to, zmenč, se to zkrátilo na 14 dní. Jsou to určitě, je to dobrý kompromisní návrh, ale otázka je, jak tomu, jak zajistíme, aby se v praxi eliminovalo zneužití plná harmonizace je řešena v kapitole 4 a je tady také alternativa, kdybychom eh, harmonizovali pouze určité eh, sektory, respektive, že bychom vyňali z kapitoly 4 určité, eh, určitá odvětví a tím bychom zajistili Eh, a eh, negativní ovlivnění těch eh, stávajících tradic v členských státech. Poslední bod, který bych rád zmínil, se týká důkazního břemene. Ta rozšíření garance na 10 let by znamenalo, že spotřebitel, který si koupí zboží po deseti letech po nákupu, bude ještě Eh, muset dokázat, že v okamžiku předávání eh, měl ten produkt eh, poško- no, nějakou vadu, která se ukázala po deseti letech. To, se, to je reálné pouze ve velice malém množství případů a je to spojeno s velkými náklady. Je však evidentní, že existují produkty, kde se to dá dokázat, ale Musíme se na to dívat eh, s, s tím, jaké jsou eh, předpisy pro eh, záruční lhůtu v členských státech a otázka, zda by se to dalo ještě rozšiřovat. A k tomu je potřeba dalších studií. A nakonec otázka, která se týká změny v tom návrhu, v návrhu komise, eh, pokud jde o um, opravu či náhradu zboží. Je tady uh, referenční rámec, který uh, udává který dává spotřebiteli možnost vybrat si, jestli bude chtít zboží měnit nebo opravit. A Eh, tento návrh směrnice také v části 4 eh, eh, hovoří o impulzech pro růst, ale měli bychom společně hledat řešení, která zajistí lepší ochranu a která ovšem, která na druhé straně také rozšíří, rozšíří možnost růstu. Takže tolik ještě bych rád poděkoval paní Elke Balons za její práci v sekretariátu. Já jsem se dozvěděl, že 1. prosince eh, bohužel odešla z tohoto sekretariátu, ale doufám, že její nástupce eh, bude eh, se mnou spolupracovat stejně jako kolegyně, takže děkuji za vaši angažovanou spolupráci a těším se na diskusi. Merci, monsieur Schwab, de votre... Děkuji, pane Schwabe, za vaši skvělou prezentaci a za velmi důležité otázky, které jste vznesl a nad nimiž se teď bude diskutovat s velkým zájmem. Já teď předám slovo stínovým zpravodajům. Na úvod paní Gebhardt. Děkuji pěkně, paní předsedající. Děkuji, pane Švábe, za úvodní slova a také děkuji za dobrou spolupráci. Vycházím z toho, že ta spolupráce bude pokračovat. Jedna z těch vašich poznámek týkající se eh, aplikace práva v Německu, eh, to je něco, eh, o čem rozhodla CDU. Jedná se o harmonizaci jedna jedna a my, sociální demokraté, jsme chtěli, aby se tady zachovala ta naše tradice kultura a eh, chceme eh, ty naše předpisy eh, adaptovat pouze v omezeném měřítku. Také bych ráda poděkovala Evropské komisi za synopse. Je velice užitečná. Jedná se o něco, co tak to je, je to taková pomůcka, která člověku pomůže se zorientovat, je e, zajímavá, předev, zajímavý především ten pravý slov, protože jsou ty komentáře. Im Text, ja. Někdy tam je poznamenáno, že tam nebyly žádné změny, ale to se týká článku 4. Jinak e, jsou tady velké rozdíly. Eh, jsou tady eh, změny týkající se minimální harmonizace, ale v tom stávajícím textu se jedná eh, o plné harmonizace. To znamená, že státy jaksi nemohou jít na to. A to je právě ten rozdíl mezi těmi texty. Neměli bychom zapomínat na té souvislosti je adekvátně se dívat tady na tu synopsi. Nesmíme to spouštět ze zřetele a Já už jsem vám minule oponovala. Vy jste říkal o tom, že bychom teď mohli projednávat jednotlivé kapitoly a vypustit ze zřetele článek 4. To nejde, to, to, tak, to dělat nemůžeme, protože důsledky jsou závažné pokud by mělo dojít k plné harmonizaci evropského práva v této oblasti, v což nedoufám, a také udělám vše pro to, aby se to, tak nestalo, aby se to nestalo, tak eh, je potřeba vypracovat zcela jiné pozměňovací návrhy, než ty, které se týkají té minimální harmonizace. Pokud vy opravdu stojíte o plnou harmonizaci, jste mi řekl, že zatím jste nedospěli k názoru, tak eh, Eh, by ten nejvyšší předpis musel být východiskem pro eh, členské státy, ale ani v radě, ani v parlamentu proto není většina a já si nejsem jistá, že komise chce jít touto cestou. Právě proto eh, tento přístup již není aktuální a to mě přivádí ke kapitole 4. Oblast působnosti, článek 21. E, tady se, by se to mělo e, omezit na zboží. A první problém je to, že bychom se měli soustředit i na služby, protože již 30-40 let je to opuštěné e, téma Někdy se ta témata, otázky stanou tak akutní, že eh, pouze s velkým úsilím se dostaneme eh, dál a Článek 21 bod 3, to se netýká náhradních dílů. To je v pořádku, můžeme to tak říct, ale co se stane při té záruce, pokud eh, pračka, kterou jsem si právě teď koupila, teď nebo před rokem a půl, eh, pokud eh, motor přestane pracovat, tak ten motor se vymění a pračka poběží ještě rok a půl a potom se ten motor opět rozbije. Normálně vycházíme z toho, že životnost motoru je delší a e, tam už ale nebude žádná e, garance, e, protože ten, protože ta pračka už bude stará tři roky. Takže ta záruka se tam neprodlouží. Takže to je bod, kterému bychom ještě měli věnovat pozornost. Jaké totiž budou důsledky takovéto formulance? Potom tady máme článek 22. Já si myslím, v bodě 2 je to dobře míněno, to považuji za dobré. Tady je, že spotřebitel má právo na zaplacení eh, na náklady spojené s, eh, se zdržením dodacího termínu. Co to je ale dodací termín? Eh, myslím, tady je to velice složité, protože co se stane, pokud budu týden nebo na dva týdny na dovolené a to zboží bude u souseda a bude tam nějaká, nějaké poškození. A ten obchodník by mi měl hradit nějaké e, výlohy, které jsem zatím e, vůbec s tím neměla. E, to by totiž mohlo být na újmu obchodníků. Musíme myslet nejenom na spotřebitele, ale i na souvislosti s obchodníky. Další téma, článek 23, eh, přenesení rizik. Já si myslím, že riziko poškození během eh, dodání by nemělo přecházet na spotřebitele. To je jasné, to je samozřejmost. A zatím to fungovalo, nicméně v této souvislosti eh, nechápu úplně dobře ten bod 2, možná by mě s tím mohla pomoci komise, protože co se stane, Vezmu si příklad, jsem na dovolené a zboží se uloží u souseda, i když prostě jsem to ani nechtěla, nicméně eh, pošťák to tam nechal, protože se to stalo několikrát. A co se stane v případě, eh, když jsem kvůli tomu nemohla podniknout kroky, eh, jak se to zboží převzít a tím přezít na sebe to riziko. Co se stane eh, během této doby, eh, kdy jsem to zboží neměla, kdy sice eh, pošta dodala, takže může za to soused, nebo jak to mám chápat? Bylo by dobré, pokud byste nám to mohli ještě vysvětlit. Jak říkám, nejsem právničkou a možná je to v pořádku. Možná to vychází z toho, že neznám nějaké právní detaily. Já se jenom bojím, abych nemusela se bát, že eh, sousedovi nesmím nic svěřit, protože eh, jsem tak eh, často na cestách a nechci, aby ode mne nebo za mne něco přebíral. Potom schoda se smlouvou ten bod 2, tam se hovoří o tom, kdy se, kdy začíná toto období jako naplnění smlouvy. Jsou tady čtyři body a některé členské státy eh, chtěli ještě další podmínky a ty by odpadly, pokud by článek 4 v tom režimu plné harmonizace. Že některé členské státy chtěly ještě jasnější ustanovení. A v této souvislosti u článku 24 bod 3 tady e, se nesoulad se smlouvou e, v případě e, případě, že v okamžiku eh, uzavření smlouvy věděl spotřebitel nebo měl by vědět, že ta smlouva není v pořádku. Ale otázka je, jak spotřebitel prokázat, že tady byl nesouhlas s tou smlouvou. Pokud se třeba spotřebitel nedostane k e-mailu, kdyby se dozvěděl potřebné informace, tak je to nedostatečnost na jeho straně nebo ne? To bych ráda vyjasnila. A u bodu čtyři, tady se kladu otázku, co je za tím bodem C. Tam se jedná o obchodníka, Eh, který není vázán svými veřejnými prohlášeními. V případě, eh, kdy eh, to rozhodnutí o nákupu zboží nemohlo být ovlivněno veřejným prohlášením, ale tady jsem teď bezradná, protože jak to mám interpretovat, pokud obchodník pomocí jakýchkoliv informací Eh, přiměje nebo přesvědčí eh, kupujícího k nákupu. Myslím, že by tady mělo být eh, jasně stanoveno, jak to interpretovat a vidím, že pan Šváb kývá, takže ta otázka už se také objevila nebo také si ji položil. A článek 25, který je pro mě ještě důležitější, obchodník eh, zodpovídá vůči spotřebiteli eh, za jakýkoliv nesoulad, který existuje v okamžiku eh, převedení rizika na spotřebitele. A jak se dá napravit nesoulad se smlouvou? Tady jde také o zaručení o záruku a především o lůty záruk, respektive o to, eh, eh, kdy eh, vlastně vzniká to důkazní břemeno. Se dostávám k článku 28, konkrétně k bodu 8. Tady se hovoří o tom, že během šesti týdnů od, od teď se musím omluvit. šest měsíců po eh, přenesení eh, rizika na spotřebitele. Unvereinbar. Gut, bis sechs Monate äh, kann man sehen. Tady se hovoří o šestiměsíční lhůtě od pře, pře, jaksi, převedení eh, rizika na spotřebitele a já se ptám, jestli je to přijatelné, a to také otázka Eh, kterou diskutujeme také v souvislosti s bezpečností produktů. My jsme řekli, že jakožto parlament to nemůžeme akceptovat, protože právě tam, kde se jedná o produkty, které jsou složité, eh, tam spotřebitel vlastně nemá šanci dokázat, eh, kde byla nějaká závada, a, nebo proč se vůbec nějaká závada objevila výrobce mají samozřejmě možnost ověřit, kde byla chyba, kde se stala chyba, nebo kde došlo k nějakému, eh, k nějaké závadě. Takže tady to důkazní břemeno eh, je věc, kterou bychom měli, eh, měli přeskoumat. Ale je tady určitě spousta dalších otázek, nevím, kolik ještě mám času. Pokud jde o ty záruky na straně obchodníků, tak eh, tady jsem si tady jsem se podívala na dvěma body. Prvním z nich je tento. Tvrdí se, že prohlášení o záruce obsahuje následující. Mimo jiné eh, není možné tuto záruku předávat na následujícího kupce. Je to článek 3.3, písmeno je, podívám se, co to tady je, práva spotřebitelů dále prodávat zboží tak to při, při, při prodeji zboží na dalšího spotřebitele se nepřenáší eh, tato eh, záruka. No, v jednom ustanovení se hovoří o tom, že eh, tato záruka se nepřenáší na dalšího obchodníka. Mělo by tady být ustanovení o, o tom, že to nelze zneužít. Myslím, že bychom se měli podívat na to, co tady není platí a jak to můžeme interpretovat. A poslední bod, který bych ráda zmínila, bod 3 článku 29. Na přání spotřebitele eh, eh, může dát eh, obchodník informace o záruce na nějakém eh, médiu. Pokud nebudu mít dispozici nějaký trvalý eh, nosič dat a ten obchodník řekne, eh, že už, to, už ta data nemá a že ten prospekt, který tehdy měl k dispozici, tak už také nemá, tak, tak už ho prostě nemá v ruce. Takže to je další otázka. Takže tolik eh, pro to první kolo. Děkuji. Merci, Madame Gebhardt. Děkuji paní Gebhardt za všechna tato upřesnění a všechny tyto otázky. Vidíte, že je to opravdu velmi technické, dostáváme se k jádru věci. Teď eh, se vás zeptám na jednu věc eh, ohledně protokolu. Stínoví zpravodajové pan Manders, Rochefort, Turinen, Bilan a Triatafilides se by měli nějakou námitku proti tomu, aby pan Abad dostal slovo teď, protože pan Abad eh, si právě ublížil a musí rychle odjet do Francie, protože si poranil nohu. Takže doufám, že nikdo nemá námitky, není to tak. Takže pane Abade, prosím, máte slovo a děkuji vám, že jste přišel. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji také vám, stínovi zpravodajové, že jste mě dali slovo Děkuji kolegu Andreasovi Švábovi za jeho skvělou práci a za schopnost naslouchat eh, a konzultovat ohledně této směrnice. Je to velká směrnice a my jsme stejně přesvědčeni, že je třeba posílit ochranu spotřebitelů a zároveň zaručit také právní stabilitu našich podniků a jejich rozvoj a e-, ekonomickou konkurenceschopnost. Dnes diskutujeme o kapitole 4, která se týká práv spotřebitelů která se týkají smluv o prodeji. Já bych se rád zaměřil na otázky právní záruky, to znamená především otázky zodpovědnosti za problémy, kdy není zaručena konformita. Komise v tomto případě plánuje záruční lhutu dva roky, to znamená, dva roky platí v případě, nebo tedy od okamžiku, kdy spotřebitel převezme zboží. Ve Francii mě upozornili francouzští spotřebitelé, že tato otázka vyvolává otázky další. A konkrétní příklad je, co by se stalo, kdyby spotřebitel si koupil třeba dlažbu, nemrznoucí dlažbu, první dva roky je to v pořádku, nebo mrazuzdornou dlažbu, a třetí zima, která je tedy opravdu eh, velmi tvrdá, tak eh, najednou se ukáže, že ta nem mrazovzdorná dlažba opravdu nebyla mrazovzdorná, takže to byla skrytá voda, která se ukázala až za tři roky, ne za dva roky. Takže francouzi přece jen požadují určitě ochran, více ochraňující systém, ne jako ten, který je zde navrhován. My samozřejmě nechceme zachraňovat a ochraňovat všechna národní práva v oblasti ochrany spotřebitelů. Stejně jako vy usilujeme o maximální harmonizaci, ale potřebujeme tyto konkrétní příklady, které ukazují, že v některých členských státech může být eh, pocit, že některé jejich eh, práva, která mají z hlediska národního práva, mohou být ohrožena, takže bychom se měli dát pozor. Jako eh, zástupce francouzské delegace z EPP jsem se setkal s celou řadou eh, francouzských poslanců v Národním shromáždění kteří mají stejné obavy. Před dvěma dny se o tom ještě diskutovalo ve francouzském národním zhromáždění a výhrady pořád ještě přetrvávají. Takže samozřejmě vítám tu zprávu, která byla odvedena dnes ve výboru IMCO, ale myslím si, že otázka té skryté vady je konkrétní příklad potenciálních rizik této směrnice. Takže v každém případě jsme rozhodně, rozhodnuti, že najdeme realistická, pragmatická a přizpůsobitelná řešení pro všechny. A právě z tohoto důvodu jsem vás chtěl upozornit na tento konkrétní bod, protože si myslím, že je v našem zájmu jako zástupců evropského lidu, abychom umožnili všem, aby pochopili problémy a věci, které z této směrnice vyplývají, abychom vyřešili právě tyto konkrétní příklady, jako ten, který jsem právě ocitoval ohledně těch skrytých vad. Děkuji. Děkuji za vaše velmi relevantní připomínky a nyní dám slovo paní Turinen. Ja, tak for ordet. Øhm, jeg tager også lidt tid. Måske ikke lige så meget. Så... Děkuji. Možná budu potřebovat eh, dost času, možná ne tolik jako paní Gebhardt a ostatní, ale mám ještě celou řadu připomínek. Já si myslím, že je důležité diskutovat o všech těchto otázkách vyplývajících z kapitoly 4. Tam se snažíme v této tabulce srovnat rozdíly mezi tím, co jsme měli předtím a tím, co se navrhuje tady. Je pravda, že nedošlo nějakým podstatným změnám, ale já se kladu otázku, zda ty změny jsou přece jen správné. Já si myslím, že některé změny, které jsou považovány za nepodstatné, podstatné jsou. Já uvedu příklady, protože v celé řadě zemí máme pravidla, která jsou příznivější a podle směrnice bychom nemohli tato práva uplatňovat a zaručovat. Pokud jde o Eh, pole působnosti, tak v kapitole 1 se nám říká, že tato směrnice se bude vztahovat na zboží a na služby. Ale v kapitole 4 už to není tak jasné. Tady, když se hovoří o smíšeném cíli, tak se tady říká, že můžete mít eh, aplikovanou službu a zboží, ale že v tomto případě se směrnice vztahuje pouze na zboží, tak tomu už opravdu nerozumím, co to znamená. Když eh, třeba si chci nechat doma položit novou dlažbu, tak eh, platí tato směrnice pouze na ty dlaždice jako takové a ne na tu pokladku? A když například eh, půjdu ke kadeřnici, abych se nechala nabarvit vlasy a vlasy mi začnou padat, tak eh, jak to potom je, jak se to řeší? Mělo by se jasně rozlišit, co rozumíme pod pojmem zboží a co rozumíme pod pojmem služba. Jak vidíte, tady je celá řada prvků, které jsou spojeny s tím, co se týká těch konkrétních smluvních pravidel, už jsme se o této otázce zmiňovali v minulosti a je to opravdu velmi složité, protože někdy máte celou řadu věcí, které se tady směšují. Já se pokusím odkázat na některé konkrétní články. Paní Gebhardt už hovořila o článku 21, o odstavci 3 o náhradních dílech. A tady máme také článek, který se týká dodávek. A zde se nám říká, že dodávky musí proběhnout eh, Nejdéle 30 dní od uzavření smlouvy, nejpozději 30 dní od uzavření smlouvy. Když se podíváte na velké země jako Francie a Německo, tak máte smlouvu, kterou je třeba vykonat eh, okamžitě a můžeme si říkat, eh, jaké sumy se tam potom objevují, o jaké sumy potom jde. Například v takových zemích, jako je Island, nebo Dánsko, nebo Švédsko, tam máme jiná pravidla. Když eh, se rozhoduje o tom, zda některé zboží je určeno pro vlastní potřebu nebo ne. Potom jsou tady otázky obalu, to také není zcela jasné. V celé řadě zemí by to mohlo působit problémy. Článek 26. Spotřebitel by měl rozhodnout, eh, zda si zvolí slevu nebo zda si nechá varný výrobek vyměnit. A teď to vypadá, že o tom bude rozhodovat prodejce. Já si myslím, že bychom spíše měli chránit spotřebitele. Spotřebitel by se měl vybrat. To, co jsme se tady pokusili prosadit, to je podle mě zcela nepřijatelné. A myslím, že se mnou celá řada lidí souhlasí. Článek 26, eh, odstavce 3 až 5 tak tady máme možnost eh, opravy výrobku, náhrady výrobku, ale my jsme jako zelení rozhodně proti, protože si myslíme, že spotřebitel by měl mít možnost vypovědět smlouvu, odstoupit od smlouvy, pokud je ten výrobek vadný. Mělo by být možné na národní úrovni, aby se dodržovala práva spotřebitelů. A já jsem diskutovala o těchto otázkách s komisí a pochopila jsem to tak, že by zde neměly být problémy ohledně toho, že bychom mohli zachovat to britské right to reject. Já musím říct, že pořád nechápu, jak by to mohlo být možné. A právě jde o vztah mezi národními smluvními ustanoveními a touto směrnicí. Právě to mě trápí, tomu moc nerozumím, protože v této směrnici se nám navrhuje něco jiného, takže já nevím, jakým způsobem bychom mohli mít v různých eh, státech něco jiného. A v článku 26 odstavce 3 máme ustanovení, které se týkají právě této otázky. Co bychom měli udělat, jakým způsobem bychom měli postupovat? Mně tady něco uniká, já nevím, jakým způsobem bude možno zachovat right to reject, když eh, bude zachován ten text tak, jak tady teď stojí stojí. Článek 28, odstavec 1. Když tady máme tu dvouletou záruční dobu, kterou navrhuje komise, kdy tedy je možnost boží reklamovat, tak teď už by se v podstatě nejednalo o minimální období. A hrozí, že by se tím zhoršila situace v takových zemích, jako je Německo nebo Belgie, protože máte některé země, kde můžete reklamovat zboží ve lhutě, která přesahuje právě tyto dva roky opakuji, nechápu tuto tabulku, protože v této tabulce se říká, že to nejsou podstatné změny, nicméně není to pravda. Tady eh, vlastně přecházíme od minima k maximu. A teď bych ráda přistoupila eh, k odstavci 3, když se podíváte třeba na takové země, jako je Dánsko, Island, Nizozemsko, Spojené království, tak v těchto zemích můžete mít delší období než to, které se navrhuje zde protože zde už eh, nebude možno zakázat tyto navrhované praktiky. Já nevím, o kolik milionů půjde, ale myslím si, že by to mohlo představovat třeba 100 milionů euro. Myslím si, že je to zcela nepřijatelné. Už se blížím ke, k závěru. Článek 28 odstavec 5. Tady se hovoří o důkazním břemenu, o důkazech, dokazování, pomoci, podpoře, asistenci. Navrhuje se zde maximální pravidlo ze strany komise, bude to velmi obtížné pro spotřebitele, aby dokázal, že už od začátku tam byl nějaký problém. Aby se to podařilo, tak eh, k tomu někdy bude potřebovat technické znalosti a bylo by mnohem snazší, kdyby zde bylo nějaké jiné řešení. Zde se hovoří také o otočení důkazního břemene. A ráda bych vás také upozornila na dvě další věci, jak už jsem říkala před chvílí. Když jsem hovořila o působnosti této směrnice, tak si myslím, že když máte třeba, nebo když eh, si koupíte třeba nějakou digitální službu online. Jak to vypadá, když si stáhnete třeba filmy, hudbu? Jak to bude vypadat? Já si myslím, že to, co tady máme, není přizpůsobeno. Není to vhodné a myslím si, že bychom se na tuto otázku měli zaměřit. A také by mě zajímalo, jak to vypadá se zodpovědností výrobce. Už jsme se o tom zmínili. Bylo by nutné mít něco, abychom eh, mohli zkontrolovat, eh, povinnosti prodejce a výrobce. Musím říct, že zelení jsou dost skeptičtí k obsahu kapitoly číslo 4. Pokud máme hovořit o kompletní harmonizaci, tak tady hovoříme o drobném vylepšení pro některé spotřebitele. Já doufám, že ty příklady, které jsem zde uvedla, ukazují, že by to mohlo být negativní pro 100 miliony spotřebitelů v Evropě. A jak už jsme říkali posledně při rozpravě, Myslíme si, že bychom měli nějakým způsobem přispět k tomu, aby vnitřní trh dobře fungoval a aby zde byla zaručena vysoká ochrana spotřebitelů. Ale já si myslím, že to, co tady máme, že to není směrnice o právech spotřebitelů ve skutečnosti. Já si myslím, že komise se spíše zaměřovala na vnitřní trh než na spotřebitele jako takové. A myslím si, že kapitola číslo 4 by měla být vypuštěna ze směrnice, anebo bychom k tomu měli přistoupit úplně jinak, najít jiné řešení. Pan Schwab hovořil o e, cílené harmonizaci harmonizaci. Může to být řešení, ale měl by ty věci ještě upřesnit, protože musím říct, že jsem tomu příliš dobře neporozuměla. A opravdu jsem jedno velké ucho. Pokud máte nějaké návrhy, ráda je přivítám. Děkuji. Merci, madame Děkuji, paní Turinen. Myslím si, že na základě všech těch příkladů, které jste uvedla, můžeme říci, že jste se dotkla těch tří velkých problémů. Působnost, o tom se zmiňovala paní Gebhardt, eh, s definicemi a tak dále, potom jaký stupeň harmonizace a jaká právní jistota pro spotřebitele i pro prodejce, dodavatele na vnitřním trhu. Teď dám slovo panu Bilajnovi. Děkuji bardzo. Eh, mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych se chtěl připojit eh, k poděkování pro pana Švába eh, za to, jak, eh, prová, jak pracuje na této zprávě. Chtěl bych také poděkovat zástupcům komise za to, že velice pozitivně zareagovali na žádost pana poslance Švába a že nám předložili velice transparentním způsobem změny, které se týkají kapitoly 4. Je to velké usnadnění. Já mám pět věcí, o kterých chtěl říci. Za prvé, článek 22, to znamená doručování, kde se uvádí jako termín dodání maximálně 30 dní. Eh, já naprosto souhlasím s tím, co říkal pan poslanec eh, zpravodaj, že zejména teď, když lidé stále více eh, kupují na dálku, na internet, že je to velice důležité a jsme rádi, že to máme v návrhu, návrhu směrnice. Druhá věc je článek 23, který se týká přenesení rizika. Souhlasím s tím, že bychom měli usilovat o takové změní, které by vzalo v potaz skutečnost, že přenesení rizika je bezprostředně spojeno eh, s eh, fyzickým převzetím zboží ze strany spotřebitele. Kdybychom tady neměli takovéto změní, pak by to způsobilo spoustu problémů a starostí, eh, které tady vylíčila i paní poslankyně Gebhardt na základě své individuální zkušenosti. Pak eh, sekvence, souslednost, jak to máme v článku 26. Eh, například eh, v Polsku, Polsku dnes spotřebitelé se mohou rozhodnout, buď vrátí zboží, aby bylo opraveno. A kdybychom toto právo volby přenesli na výrobce, naopak by to do značné míry e, zredukovalo práva spotřebitele v naší zemi a mohlo by to vést k tomu, že by se objevily určité patologické zjevy. Například že by se prováděly neefektivní opravy. Takže pokud nám jde o harmonizaci zákonů ve všech členských státech, tak jsme velice proto, aby toto právo měli nadále spotřebitelé. Čtvrtá věc je otázka termínu. Eh, který týká se to, do jaké doby musí výrobce zajistit opravu. Dnes tomu říkáme příslušná doba. Já si uvědomuji, že eh, konkrétnější popis by byl velice obtížný. Ovšem, na druhé straně zase musíme vzít v potaz i to, že když tady máme takto nejasný popis, tak se to velice často využívá nebo zneužívá a zbytečně se potom protahuje lhůta opravy. Často je to nadměrně dlouhá lhuta pro spotřebitele, proto si myslím, že bychom měli přece jenom posoudit možnost eh, konkrétnějšího zápisu. A pak už úplně poslední věc se týká eh, šestiměsíční lhuty. Eh, momentálně u nás v Polsku to máme jako dvouletou lhůtu a vlastně to jde pod, na celou lhůtu Eh, odpovědnosti eh, podnikatele, výrobce, pokud tady eh, je něco, co není v souladu se smlouvou, s kontraktem. Kdybychom tohle tak dali do směrnice, pak by to mohlo vést zase k různým rozdílům, protože jsou třeba obchodní sítě, které třeba prodávají bílou elektroniku, spotřební elektronické zboží a ti by potom požadovali na spotřebitelích, aby skutečně podali důkaz toho, že věděli, že v momentě prodeje to zboží bylo defektní a znamenalo by to, že by si spotřebitelé často museli poměrně draze pořizovat různé expertní posudky, což by zase do jisté míry redukovalo právo spotřebitelů na ochranu. A v mnoha případech by to vedlo k tomu, že by eh, byli eh, spotřebitelé přímo odrazeni, eh, nevyužívali by práva na reklamaci odradilo by jich to o to, aby reklamovali zboží. Tak tohle to jsem chtěl říci a dívám se poměrně skepticky na možnost úplné harmonizace legislativy ve všech členských státech, konkrétně s ohledem na ty věci, o kterých jsem tady hovořil. Pokud by se tohle nevzalo v úvahu, pak by to znamenalo, že v mnoha členských státech by se do značné míry zhoršila situace v oblasti ochrany práv spotřebitelů. Děkuji. Je vais laisser la parole. Nyní dám slovo panu Triantafilidesovi. Omlouvám se, jestli jsem vaše jméno vyslovila špatně. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych poděkoval zpravodaj a rád také poděkuji všem kolegům, kteří vystoupili přede mnou. Jedná se o kapitolu, která je podle mého nejkontroverznější částí této směrnice. Pokud jde o harmonizaci, tak eh, zde nesouhlasíme, stejně jako celá řada ostatních kolegů. Jak se říká ve směrnici, záruční období je zde vymezeno na dva roky od okamžiku uzavření smlouvy pro vedení transakce. Tím se snižuje úroveň ochrany některých spotřebitelů, která existuje v některých státech. Po analýzách komise nebo podle analýz Evropské komise by tato ustanovení mohla ohrozit ochranu spotřebitelů v některých zemích. Ty dva roky by podle této směrnice měly být stropem, takže tam opravdu hrozí, že dojde k omezení práv. Někdy existuje třeba pětiletá i delší záruka a spotřebitelé v zemích, eh, kde tato ustanovení platí, se setkají s tím, že jejich práva budou omezena, že se jejich situace zhorší. Navíc eh, zde bude pořád ještě možnost uzavírat eh, smlouvy a transakce, kde bude záruční období delší. Například třeba výrobce nebo prodejce by mohl dát do prodeje výrobky, u nichž by byla záruka dva roky, standardní záruka, a výrobce nebo tedy prodejce by mohl navrhnout e, i prodlouženou záruku na pět let. To je věc, která by věci podstatně zkomplikovala. Navíc směrnice dává možnost volby, jakým způsobem se bude postupovat v případě stížnosti, reklamace. Prodejce se může, prodejce se může rozhodnout, zda vrátí kupujícímu peníze, zda opraví výrobek, zda jej nahradí a tak dále. My si myslíme, že prodejce si prostě vybere tu možnost, která pro něj bude finančně nejzajímavější a ne tu možnost, která je nejlepší pro spotřebitele. Myslím, že by se tedy měla zrevidovat otázka záruky. Otázka kompletní, úplné harmonizace v tomto kontextu myslím si, že není správná, neslou, nesouhlasíme. Myslím, že bychom měli vypracovat jinou normu, která ponechá členským státům možnost vytýčit si své termíny, své lhuty. Samostatně. A navíc u členských států, kde nejsou žádné záruky chránící spotřebitele, tak právě tyto státy by měly přijmout a transponovat tato ustanovení, aby i spotřebitele v jejich zemích byli také chráněni. Pro nás je ochrana spotřebitelů mimořádně klíčová otázka. My nejsme proti, rozhodně ne, naopak, my rozhodně chceme posílit ochranu spotřebitelů, ale je důležité, aby to byla ochrana spotřebitelů a ne ochrana podniků. A nyní dám slovo panu Pupakisovi. Děkuji, paní předsedkyně. Pan Šváb, jako vždy, odvedl velký kus práce, pracoval skvěle. A řekl, že je nám plně k dispozici, že je ochoten spolupracovat. Já musím říci, že jsem proti kapitole číslo 4, ale rád bych k tomu ještě doplnil několik poznámek. Souhlasím s paní Gephardt, pokud o článek 21. Článek 22. Tam si myslím, že pokud jde o prodej na dálku, pokud jde o tu lhutu, se kterou se zde počítá, tak spotřebitel by měl tedy odsouhlasit eh, dodací lhůtu, ale zdá se mi, že z té současné normy vyplývá určitá nejasnost. Mohlo by se třeba stát, eh, že prodejce bude mít nečestné úmysly. Kupující by se mohl rozhodnout, že odstoupí od svého nákupu, když bude tato lhůta překročena. Co se stane, když spotřebitel utrpí škodu v důsledku toho, že objednané zboží mu nebylo dodáno? Navíc si myslím, že některá ustanovení vedou k tomu, že prodejce je zbaven některých odpovědností a naopak spotřebitel dostává nějakou další odpovědnost. Navíc například v odstavcích 2 a 3 se omezují práva spotřebitelů, protože v obou těchto odstavcích eh, má prodejce možnost navrhnout, eh, co chce. V bodě 2 se říká, že prodejce buď eh, nahradí nebo opraví ten výrobek a v odstavci 3 se říká, že pokud prodejce dokáže, že to není možné, tak právě teprve v této chvíli může spotřebitel vyžadovat slevu anebo může vyžadovat odstoupení od smlouvy, ale u nás si může spotřebitel vybrat. Buď si může vzít slevu nebo opravu výrobku, nebo si může nechat vrátit peníze a tak dále. Dále se zde říká, že spotřebitel se musí vybrat eh, způsob odškodnění v rozumné lhutě nebo co nejdříve. Měli bychom definovat, co to znamená co nejdříve nebo v rozumné lhůtě. A teď pokud jde o záruku. Rád bych řekl, že možná bychom měli proskoumat možnost eh, převést eh, záruky Protože proč by si někdo měl koupit výrobek z druhé ruky, když už tam záruka neplatí? Měly by se ty záruky řetězit. Děkuji. Než dám slovo komisi, hlásí se ještě nějaký jiný poslanec o slovo? Není tomu tak? Takže po všech těchto otázkách a poznámkách eh, dám slovo na poměrně dlouhou dobu panu Giuseppe Vamontimu z Evropské komise. Děkuji pěkně, paní předsedkyně, a dobré odpoledne všem. Já doufám, že se mi podaří odpovědět eh, na eh, většinu otázek a spolehám se eh, také na vaši schovývavost. Doufám, že budou odpovědi jasné, tak jak očekáváte. Především chápu první komentář Andrease Švába, ohledně toho, že zatím nemá stále jasnou představu o tom, eh, co tato směrnice obsahuje. Je to velice složitá právní úprava, která, eh, která spojuje čtyři stávající směrnice. A je to ještě zkomplikováno tou skutečností, že vztah eh, mezi právy spotřebitelů, které jsou v té směrnici a zákony upravujícími Eh, smluvní vztahy, není vždycky jasný. Musíme mít na paměti, že v radě, v pracovní skupině pracujeme tvrdě na tom, abychom dosáhli jasnosti textu, aby byla jasná souvislost mezi eh, právy spotřebitelů a eh, nápravy a nápravami rozporů se smlouvami. Dovolte, abych se zmínil o tom, jaká byla naše úvaha ohledně harmonizace. Ta úvaha byla taková, že chceme e, sloužit zájmům spotřebitelů a také vnitřního trhu. My nezdílíme názor paní Tulun, Torun, že tady jsou protichudné zájmy. Eh, pokud spotřebitel nebude mít možnost eh, kvůli nějakému zákonu koupit si něco na eh, cizím trhu, tak to je samozřejmě proti duchu vnitřního trhu. A my jsme zjistili v posouzení dopadu, že fragmentace právních předpisů pro ochranu spotřebitelů vytváří Eh, významné překážky vnitřnímu trhu. A to je právě také důvod toho, proč obchodníci eh, nechtějí prodávat spotřebitelům za hranicemi. Pokud eh, v tom případě Alpenhof rozhodne soudní dvůr, že společnost, která má Eh, webovou stránku a nabízí své služby spotřebitelům v zahraničí a že tady musí eh, zajistit také eh, dodržení práv, které platí v této zemi, odkud spotřebitelé poch, pochází a že se případný spor bude odehrávat tam, odkud je spotřebitel, tak to bude průlom. Dále bych rád řekl pár věcí o plné harmonizaci. My jsme si udělali hodnocení dopadu a jedna možnost tam byla plná harmonizace a Eh, jedná se nám o samozřejmě ukončení eh, vnitřního trhu v této oblasti. To je jeden cíl, čili s jednou alternativou byla plná harmonizace a zdálo se nám, že to je jediný způsob, jak dosáhnout dvojího cíle reformy, abychom vytvořili eh, předvídatelnější regulatorní prostředí jak pro podniky, tak pro spotřebitele. Myslím si, že bychom se neměli pouštět eh, do eh, diskuse o zásadách ohledně plné harmonizace. Ne. Eh, my jsme se rozhodli, že to v radě nebudeme dělat tímto způsobem. My v pracovní skupině v radě postupujeme vysoce pragmaticky, totiž důkladně probíráme eh, všechna ustanovení směrnice jedno po druhém. A teprve, až bude úplně zjevný záměr komise, až se rozhodne o eh, obsahu směrnice teprve, pak dojde na diskusi o úrovni harmonizace. Eh, bohužel odešel zpravodaj, protože já jsem mu chtěl eh, odpovědět, ale udělám to nepřímo. Respektive dovolte mi, abych řekl několik slov o kapitole 4. Tady musíme rozlišovat mezi články 22 a 23, které jsou z Brusu nové. Aha, zbravoda je zpátky. Čili to jsou z Brusu nové články 22 a 23 a, e, jak říkal pan Bilan, zabývají se velice závaznou otázkou elektronického obchodu, čili dodání a převodem rizika. V těchto ustanoveních jsme e, zaujali velice pro spotřebitelské stanovisko. Teď vám odpovídám, kdo je odpovědný za případnou ztrátu zboží během přepravy. Eh, je to tady obchodník, čili znamená to, že spotřebitel bude chráněn, dokud nedabit, ne, ne, nezíská do fyzického vlastnictví tyto zboží. Jistě by paní eh, Gebhardt potěšilo, že se tady tímto způsobem navyšuje úroveň ochrany spotřebitele na evropské úrovni pak eh, délka eh, záruky a ehm, průkazní, důkazní přebeno, břemeno. Zase tady máme tyhle ty dva zbrusunové články 2023, ale pak máme ještě další články a ty nejsou nové ta nejsou nějaká nová práva. My jsme tady jenom přepracovali stávající um, pod um, ustanovení eh, z směrnice o prodeji z roku 1999. Způsobili jsme jazyk i angličtinu, například, aby tam nebyly dva zápory, nebo jsme se snažili o lepší stylistiku a také jsme to aktualovali z hlediska existujících spotřebitelských práv. A pra, na to se ptá um, paní Gebhardt, to se vlastně vztahuje na ustanovení v této stávající směrnici. To se tam totiž nezměnilo, ale já vám odpovím. Čili 24C, 24, 24 obsávec 3, to přece nejsou nová práva, nejsou to nová nové předpisy. To jsou eh, předpisy, které už máme v této směrnici o prodeji zboží a e, o zárukce z roku 1999. Nicméně vám za okamžíček odpovím. Ano, my jsme opravdu tady zaujali přístup úplné e, harmonizace a šlo nám o příslušnou úroveň ochrany. V některých případech jsme z minimálních standardů udělali úplnou harmonizaci, protože jsme si mysleli, že harmonizace v rámci některých záležitostí stávající směrnice bude dostačující. A co se týče opravných prostředků pro spotřebitele, pak Podle našeho názoru náš původní dojem potvrdila studie, která se zabývala chováním spotřebitelů, jak se domáhají nápravy, pokud eh, koupí vadné zboží. Nemáme teď na to čas, ale rádi vám sdělíme všechno, co bylo zjištěno v této studii. A eh, také v, budoucn- v blízké budoucnosti budeme mít další zjištění, tak samozřejmě se ochotně s vámi o ně podělíme. Pak ještě jedna věc, eh, o které mimo jiném hovořila paní Turunen, totiž eh, eh, jaký, jaký je tady vlastně vztah mezi opravnými prostředky, které má k dispozici spotřebitel a mezi tradičními způsoby. Samozřejmě tady můžeme zlepšit směrnici, ten text by mohl být v tomto směru jasnější, zřejmější. Teď to vypadá eh, tak, a v tom s vámi souhlasím, že můžeme tento vztah lépe vyjasnit. My jsme ovšem neměli v úmyslu nějak zasahovat do svobody členských států, aby si podrželi své tradiční způsoby eh, eh, eh, opravných prostředků, které existují ve smluvním právu v jednotlivých členských státech. Jsou rozdíly ve Spojeném království, ve Francii, v Itálii, ale je tady ehm, možné hledat co zlepšit. My v radě odvádíme velice důkladnou práci. Jde nám o to, abychom zjistili, zda můžeme jít ještě dále při harmonizaci spotřebitelských práv ve snaze lépe chránit eh, spotřebitele. Například právo odmítnout zboží, vrátit zboží, odstoupit od sloumy vlastně eh, Ně, něco, eh, co by bylo podobné tomu, co existuje ve Spojeném království nebo v Irsku, nebo co existuje zase ve Francii. Eh, prodloužení například záruky, nebo jestli by bylo možné najít nějaké jiné řešení tohoto problému. Pak je tady důležitá věc, kterou bych rád zdůraznil. Kapitola 4 se vztahuje na zboží, nikoliv na služby. Nestahuje se na služby, protože někdy řešení, která obsahuje čtyři kapitola by eh, se nehodila na služby. Například, když vás eh, nesprávně ostříje, když nebudete spojená, spokojená se, se střihem u eh, kadeřníka, tak samozřejmě nebudete se tady domáhat eh, takové náhrady, jako je uspoří. Čili nebudete chtít něco nového. Čili to je něco, co jde mimo eh, rozsah působnosti této směrnice. To jsou zase věci, které se budou nadále regulovat na národní úrovni. Kapitola 4 se týká jenom hmatatelného a nikoliv digitálních zboží. To jsou služby, to je nehmotné a pak se jedná vlastně nikoliv o e, kontrakt o prodeji, ale o e, licenci na používání duševního vlastnictví. A to je něco, co se zatím bude nadále upravovat na národní úrovni. A my se tím budeme budeme zabývat. Zatím jsme si objednali drahé studie ohledně toho, jaké mají mm, problémy spotřebitelé online a také studie srovnávající vnitrostátní úpravy eh, zákonů eh, týkající se těchto digitálních záležitostí. Čili to je druhá studie, která se zabývá komparativním studiem eh, zákonů v jednotlivých členských státech vztahujících se na digitální produkty. Uh, I think it was Mr. Mr. Pupakis. Uh, Pan Pupakis, nevím, jestli eh, jsem správně zachytil jeho jméno, hovořil o problému neúplnosti harmonizace v kapitole 4. Že například eh, neupravujeme právo na eh, náhradu škody Eh, tady nemáme společný referenční rámec, není tady něco jako eh, občanský zákonník. Eh, tady nám šlo o harmonizaci v tom smyslu, že jsme si zvolili několik konkrétních eh, bodů, které jsou důležité při přeshraničním obchodu a tady jsme se rozhodli o plnou harmonizaci. Ty plně harmonizované eh, návrhy v rámci směrnice samozřejmě budou v interakci s ustanoveními eh, občanského práva v jednotlivých členských státech. Abych tedy odpověděl, pokud utrpěl újmu spotřebitel, protože zboží bylo dodáno pozdě nebo vůbec nebylo dodáno, pak eh, směrnice rozhodně nebude bránit spotřebiteli, aby eh, se ucházel o náhradu škody. A chtě, my, myslím si, že jsem snad odpověděl na všechny otázky paní Gepard, ale nevím to jistě. A ne... Eh. Já samozřejmě souhlasím. Právě jsem vám chtěla říct, že jste rozhodně nezodpověděl všechny otázky. Um. On Article 22, paragraph 2. I mean... Článek 22, odstavec 2. Eh, dodací lhůta. Dodací lhůta je lhůta, na které se strany dohodnou. Pokud eh, E, taková dohoda e, nebyla učiněna, pak platí 30 dní. A tady máme pak velice drakonický zákon ve prospěch e, spotřebitele. Pokud zboží není dodáno, pak má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy a návrat a peněz a čili zákazník buď může trvat na tom, že se ten kontrakt splní, anebo může se ucházet o náhradu škody naopak eh, příklad eh, převedení eh, fyzického mm, vlastnictví nebo nabití zboží. Jestliže tedy ten přepravce nebo obchodník předá zboží někomu, kdo eh, je soused nebo se jako takový tváří a pak eh, uteče i se zbožím. To by znamenalo hrubé opomenutí ze strany obchodníka, protože ustanovení je jasné, že zboží musí být předáno do fyzického převzetí eh, zákazníkem a nebo někým, koho ten spotřebitel majitel sám jmenuje. Nemůže to být jednoduše soused, který nikdy eh, nebyl zmíněn samotným spotřebitelem. Článek 24 eh, odstavec 3 za jakých okolností spotřebitel nebude mít možnost se domáhat nápravy. Je to, za jakých okolností spotřebitel měl vědět o tom, že zboží je vadné. Dejme tomu, že přijdete do obchodu s nábytkem a e, vidíte tam e, e, nábytek, který je jasně po, nebo stůl, dejme tomu, který je poškrábaný a je to jasně vidět. A v tom případě zákazníkovi je nabídnuta sleva a v tom případě nemá už právo na další náhradu škody, protože on o tom věděl. A tohle ale není nic nového, protože to je věc, která už je v stávající směrnici o prodeji. Článek 24.4c. Tady se říká, že obchodník není vázán veřejnými prohlášeními. Například, jestliže rozhodnutí koupit zboží nemohlo být ovlivněno, pardon, jestliže to nemohlo být ovlivněno prohlášením. Zase to není nic nového, tady jsme přesně obsali stávající ustanovení. Co to znamená? Jestliže eh, spotřebitel eh, se setká s přehnaným tvrzením, například eh, nebudou vám tvrdit, že eh, když si koupíte Toyotu, tak eh, prostě vám bude patřit svět, tak to samozřejmě nemůžete brát doslova a to také se tímto ustanovením míní. Ustanovení respektive velmi případná otázka paní Gebhardt. Kompatibilita mezi obchodní zárukou, tedy mezi tím, že, eh, že, že eh, je třeba informovat eh, dalšího nákupčího nebo kupce a že obchodníci nemohou zabraňovat spotřebitelům eh, jak nakládají zboží. Ale záruka není převoditelná. Je to ten šedý, šedý seznam. Čili to je věc, která není na černém seznamu. Může dojít k určitým okolnostem, kdy třeba bude zcela legitimní aby se obchodník snažil opravdu omezit převoditelnost obchodní záruky. Například nějaký drobný řemeslník, eh, který eh, například někde na jihu Itálie dělá mandolíny třeba, tak eh, tento obchodník může třeba dát obchodní záruku, která bude delší než dva roky, ale bude omezena na lidi, kteří bydlí v té konkrétně oblasti protože by dost dobře nešlo, bylo by obtížné, aby eh, takovou záruku tento malý obchodník eh, poskytl někomu, kdo by s tím odjel do, Ško- do Skotska nebo do Norska. Takže může být někdy zcela legitimní, aby prodejce omezil geografický rozsah platnosti záruky. A o to se také v tomto návrhu snažíme. Doufám, že jsem odpověděl alespoň na většinu, když už ne na všechny otázky. Pokud ne, tak to s potěšením ještě doplním. Děkuji. Děkuji eh, panu Vamontimu z komise. Jen eh, taková stručná poznámka, protože teď využívám toho, že sedím zde za předsednickým stolem. Musím říct, že se to komplikuje čím dál více. Ale práva spotřebitelů to je něco, co bychom přece jenom měli jasně a čitelně propagovat. Bude to velmi složité, pokud budeme pokračovat tímto způsobem, ale nevadí, teprve začínáme. Možná se dočkáme dalšího světla. Dám teď předsednictví, dám teď slovo švédskému předsednictví. Jeho zástupce se zúčastnil celé řady schůzí, takže určitě nás osvítí. Tak, ordförande. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Arbetsmöten och arbeta. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Ano, eh, my jsme měli řadu setkání na toto téma a zkoumali jsme pět kapitol tohoto textu v plném rozsahu. A stále se nám nepodařilo probrat celou kapitolu 2. Nicméně zítra eh, zasedá Rada pro eh, hospodářskou soutěž. Budeme debatovat o problematice spotřebitelů s ministry členských států. Takže budeme mít možnost tuto záležitost prodiskutovat. Existuje řada věcí, eh, eh, které jsme si na zítřejší diskusi připravili. Jsou také konkrétní eh, témata k, ke kapitole 3 ohledně prodeje na dálku a také další věci z kapitoly 4, ke kterým jsme se dnes nedostali. A pokud jde o rozsah působnosti, této, spole, této směrnice a zasahování do finančních služeb, tak k tomu chceme vést také obecnou debatu. A smyslem je, abychom eh, se, se seznámili s názory různých ministrů Švédské předsednictví nám potvrdilo, že členské státy přistupují velice konstruktivně a to nám pomůže i pro budoucí diskuse. Za posledních několik týdnů a měsíců ehm, švédské předsednictví ehm, připravovalo ehm, diskusní dokument V rámci tohoto dokumentu se zkoumají různé kapitoly. Rádi bychom, aby se ministři pro, spot, pro otázky spotřebitelů eh, setkali ve Štrasburku, teď v prosinci. Nicméně byli jsme informováni, že už to asi nebude možné vzhledem ke změně harmonogramu. Takže 17. prosince se ministři nesejdou a toho velice litujeme. Nicméně švédské předsednictví je plně k vaší dispozici. Děkuji. Merci beaucoup de... Děkuji za vaše informace. Dotkl jste se dvou důležitých problémů, prodej na dálku a finanční služby. Pan Harbour by chtěl něco upřesnit? Ano, děkuji, paní místo předsedkyně. Já jsem chtěl jenom reagovat krátce na slova zástupců rady ohledně setkání 17. Eh, my děkujeme panu Sabunimu, který nám řekl, že nám chce říct eh, něco o tom, jak se pokročilo v otázce této směrnice a my jsme byli velice aktivní, snažili jsme se, aby se to událo. Nicméně předsednictví Eh, dalo na čtvrteční eh, zasedání tohoto výboru eh, ještě další dva body, takže už máme program plný. To znamená, že bohužel se k tomu nedostaneme. Nicméně bych rád požádal, abyste paní Sabunové řekli, že bohužel se na štrasburské zasedání nedostane její bod litujeme toho. Ne, není to proto, že bychom ji nechtěli vidět, ale ani v pondělí, ani ve čtyři eh, se setkat nemůžeme. Chceme také uspořádat videokonferenci. Na druhé straně bychom eh, velice rádi se s ní setkali a přečetli si její zprávu. Chceme eh, komunikovat o naší práci. My jsme velice rádi, že ona se o naši práci zajímá. v září se uskutečnila velice eh, přínosná návštěva a eh, říkám tady teď veřejně a chci, abyste jí to vyřídil. Myslím si, že i ona stojí o setkání s námi. Nicméně eh, máme tady problém ke konci předsednictví všechno do toho programu zakomponovat. Reste encore du temps. Máme ještě čas. Takže dám slovo paní Turunen, paní Gebhardt a na závěr panu zpravodaj, panu Švabovi. Paní Turinen? Ano, velmi stručně. Chtěla jsem navázat na to, co zde řekla komise. Vy jste řekl, že se jedná o přepracování norem, že zde máme úplně stejné normy jako v minulosti, ale když dochází ke změně z minima na maximum, jak říkala celá řada lidí, tak je zde spousta změn pro mnoho zemí. Dotýká se to milionů a milionů evropských občanů. Takže pokud se podíváme na všechny údaje z této studie, tak vidíme, že v mnoha případech bude spotřebitel v horší situaci, než v jaké byl v minulosti. A to logicky je nám líto. Podle mého názoru si myslím, že se snažím bránit nejen situaci dánských spotřebitelů, ale obecně situaci evropských spotřebitelů. A mně se zdá, že Organizace spotřebitelů v celé Evropě jsou skeptické z tohoto hlediska. Takže opravdu žádáme komisi, aby se držela principu, rozumných principů, které by příliš nekomplikovaly situaci pro spotřebitele. Dále, zde bylo řečeno, že směrnice má především podporovat přeshraniční obchod, ale já jsem hovořila právě o stahování hudby, filmu, protože to je sektor, který je skutečně přeshraniční. Takže možná by stálo za to ještě jednou se na tuto otázku podívat, protože tento sektor je opravdu přeshraniční. Děkuji, paní Gebhardt. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Byla to opravdu navýsto zajímavá diskuse. A potvrdilo se nám, že se jedná o velice komplexní eh, dokument. A já přiznávám, že úplně plně nechápu, co se tady všechno odehrává. To musím říct. Nemyslím to teď eh, osobně, ale musím říct, že ta argumentace mi není jasná. Na jedné straně říkáte, ano, ale ty texty jsou přece stejné. A ty kritické body, které jsem zmínila, eh, ty jsou již k nalezení v tom starém textu, takže tady není nic nového. Samozřejmě, že ty eh, texty se v mnoha věcech eh, shodují, ale v článku 26 došlo ke zhoršení práv spotřebitelů. V tom původním textu totiž eh, bylo přesknuto to právo volby spotřebitelovi. A v tom novém textu to právo má prodejce. A to je eh, jasné zhoršení oproti tomu původnímu textu, ale to není ten jediný problém. Vy tady srovnáváte dva evropské texty. Jeden um, má v sobě plnou harmonizaci a druhou minimální. A toto rozlišování musíte zachovat. Eh, v členských státech eh, eh, se ty právní předpisy řeší, liší. Pardon. A v členských státech by ten nový text zhoršil práva spotřebitelů a to samozřejmě jakožto členové eh, nechceme dopustit jako členové Evropského parlamentu. Jsme to totiž my, kdo se musí odpovídat voličům, není to Evropská komise. My jim musíme zprostředkovat eh, výsledky naší práce v rámci zákonodárství. musíme říct, eh, eh, snížila se eh, ta lhůta, nebo zkrátila se lhůta, ten a ten má právo nebo nemá. Potom tady je ten bod, od kde se počítá nějaká lhůta, ten bod se nám dostal dopředu nebo dozadu časově a jak to máme občanům vysvětlovat, říct, že tím, že jsme to právo zjednodušili, Eh, zatím jsem ten dojem ale nedostala, že bychom to opravdu zjednodušovali. Takže tím, že jsme to zjednodušili, tak tím jsme zharmonizovali eh, předpisy, ale ve finále mají eh, spotřebitelé méně práv. Tomu asi nebudou rozumět. Musíme mít i toto na paměti. Ne pouze srovnávat technicky jenom ty dva texty, ale mít uh, také určitý ohled na to, co se, eh, jaká je situace v členských státech a co si členské státy přejí. přejí. Madame Gebhardt, bon, je crois que c'est... Paní Gebhardt, já si myslím, že tyto diskuze přišly akorát včas eh, pro předsednictví rady které se bude moci podělit na zasedání rady o, našich, o naše pocity. Pane Švábe, dovolíte mi, abych na několik minut dala slovo komisi, pokud chce odpovědět? Ano? Dobře. Takže, pane Abamonte, máte slovo. The, well, the, the, the answers... Odpovědi uh, jsou velice složité protože všechny otázky paní Gepard jsou naprosto legitimní, nicméně vysoce složité které se vyžadují také složité odpovědi. Je to ostatně složitá záležitost, protože tady upravujeme celou řadu záležitostí, které jsou velice důležité pro správné fungování vnitřního trhu. A vždycky eh, konkrétně paní Gepard a paní Rue eh, trvají na určité úrovni ochrany. Úroveň ochrany je samozřejmě velice důležitá věc. My jsme přesvědčeni, že současná směrnice, tak jak je současně naformulována, eh, zajišťuje vysokou společnou úroveň ochrany. A plná harmonizace, z níž vychází směrnice, odstraní některé překážky na vnitřním trhu a v důsledku toho bude eh, spotřebitel těžit z větší přeshraniční eh, konkurence. A vzhledem k tomu, že tady jsou eh, regulatorní překážky, bojíme se, aby tedy spotřebitel nebyl jaksi uzamčen v národních hranicích. Taková obava tady byla vyjádřena ale eh, Hovořilo se tady o rakouském obchodníkovi, který mě říkal pořád, vždycky mám něco takového to na mysli, protože eh, jsou tady právní eh, složitosti, fragmentace. Proč bych se měl vůbec obtěžovat s tím, že bych měl něco se snažit prodávat spotřebiteli na, na Eh, Maltě nebo na Kypru. Eh, tam navíc ještě mají zvykové právo. Takže riziko je, že nebudeme-li harmonizovat tato pravidla, pak eh, vlastně budou vyřazeni určití spotřebitelé z určitých zemí z vnitřního trhu. To je opravdové riziko. Digitální služby, o čem hovořila paní Turunen, digitální služby. Za prvé, jsou tady jistá ustanovení ve směrnici, například v kapitole 5, která se vztahují přímo na digitální služby anebo vzdálené eh, smlouvy. To se také do jisté míry vztahuje na digitální služby. Řekl bych, že i tak máme co dělat eh, s dostatečně složitou věcí. Kdybychom sem chtěli dát ještě digitální služby, kdybychom eh, to chtěli sem dát, pak už by to bylo přepříliš složité a nezvládnutelné. Ale přesto se plně připojuji k vašemu stanovisku, že je třeba eh, zanalizovat problémy, které mají spotřebitelé v digitální světě. My na to věnujeme hodně peněz, uděláme to a uvidíme, co ta studie přinese. Budeme to analyzovat a samozřejmě se s vámi podělíme o zjištění této studie konečně pak věc k článku 26 a možnosti volby, o čemž opět hovořila paní Kebhardt. Abych byl úplně upřímný, myslím si, že se vlastně pro spotřebitele nic moc nezmění, je to spíše kosmetická záležitost. Teď vlastně spotřebitel má možnost volby, když si koupí vadné zboží, volit mezi opravou a Eh, náhradou tohoto zboží, výměnou. Ovšem odbor obchodník může říct, když vymění toto zboží eh, a jedná se o nepatrnou vadu, pak je to z jeho hlediska disproporční pak eh, by to raději on opravil a pak může docházet k různým sporům. A eh, tedy eh, prakticky teď eh, tu volbu má obchodník a bude i nadále mít možnost volby, ale bude to jasnější. Ovšem, to je otázka, o které hovořili i v radě mnohokrát různé delegace. My to nepokládáme za článek víry. My jsme, nebyli bychom proti, aby se změnila formulace v tomto článku 26. Děkuji. Merci, Děkuji. Paní Verňo si pořád vypíná mikrofon. Ano, myslím si, že velmi dobré hovořit o větší nabídce za podmínky, že pro všechny zachováme stejnou bezpečnost a stejnou právní jistotu, což není úplně zjevné. Takže, pane Švábe, teď můžete ukončit. Děkuji pěkně. Eh, doufám, že ten neočekáváte ode mě, že na všechno odpovím. Každopádně eh, už jsem na začátku řekl, že jsem eh, se soustředil na pár věcí, ale řada otázek dneska nebyla zodpovězena. Jedno, jednak proto, že to je složitá záležitost, jednak proto, že ty správné otázky jsme zatím neobjevili. Pardon, ty správné odpovědi přirozeně. Uh, ty otázky, které můžeme vyřešit, eh, bychom měli řešit a k tomu bych rád řekl jednu věc. Jakožto výbor pro vnitřní trh eh, jsme zákonodárcem a nemůžeme eh, prostě říct, že se nám nelíbí, co dělá komise. Musíme samozřejmě položit otázku, jaká úroveň ochrany je rozumná. A tuto otázku jsem eh, zatím dnes neslyšel dostatečně zodpovězenu. Eh, jak říká paní eh, Toren, ta úroveň ochrany, jaký nastavuje komise, je odlišná od té úrovně, kterou chceme Eh, nastavit my a během příštích měsíců eh, bychom se měli eh, pokusit v rámci našich rozpočtových a ostatních možností diskutovat o tom, co by bylo opravdu přijatelnou mírou ochrany spotřebitele. Samozřejmě nám říkají Eh, členské státy i Organizace pro ochranu spotřebitelů, že tato směrnice takto přijata nebude. Je mno, možné ji v řadě eh, částí zlepšit. A ta otázka, která je v kapitole 4, může určitě prosto, prostřednictvím plné harmonizace něčeho dosáhnout. Jsou tady dvě úrovně. Je to jednak úroveň emocí. Je pravdou, že musíme přesvědčit eh, spotřebitele, že to, o čem jsme rozhodli, je pro jejich eh, prospěch. Ovšem to neznamená, že bychom vždycky eh, museli říkat, že nabízíme víc, než je v těch národních právních systémech. Teď jsme hovorili třeba o té lhutě o vypovězení smlouvy. Pokud se tato lhuta zkrátí, tak pokud to Eh, nebude kratší, než eh, tomu bylo tak v tom daném státu, tak určitě eh, nebude mít problém. Ale pokud v nějakém státu je to 10 let a ty to dáme na dva roky, tak s tím bude určitě velký problém. Takže tyto otázky jsou hlavně v kapitole 4. Myslím si, že ta diskuse nás opětovně upozornila na komplexnost této celé materie a e, čekáme pozměňovací návrhy, e, které e, budou konstruktivně pozměňovat tuto směrnici a že se nám podaří tu směrnici v těch oblastech, kde se týká, které se týkají uplatňování stávajících právních předpisů, přesně tam, kde dneska říkáme, že, to, že ta úroveň ochrany e, není optimální a že e, je potřeba ji e, zvýšit či zmenšit, o tom budeme dále jednat. A určitě existují oblasti, kde zákonná lhůta záruky je delší než normální lhůta a spotřebitel si bude eh, moci eh, rozhodnout, jestli připlatí 20 eh, euro za výrobek, který podléhá desetileté záruce, nebo se spokojí s tou kratší zárukou, ale to jsou určitě individuální oblasti, individuální výrobky. A myslím si, že tato diskuse bude provázet veškerá jednání o této směrnici. Je jasné, že tento návrh takto nemůžeme přijmout, nicméně máme možnost eh, ten text eh, vylepšit a děkuji za tuto argumentační výměnu. Děkuji, pane Švábe. Myslím si, že budeme mít příležitost vrátit se nejen ke kapitole 4, ale i ke kapitolám 1, 2 a 3, o kterých už se diskutovalo 16. listopadu na zasedání výboru. V každém případě 23. února 2010 uspořádá výbor IMKO druhé veřejné slyšení, jehož se zúčastní, a to je velmi důležité, národní parlamenty. Takže znovu budeme mít velmi plodnou výměnu názorů a informací, Zamyslíme se také u příležitosti vánočních nákupů nad eh, touto směrnicí o právech spotřebitelů. Děkuji vám všem. A teď zde máme další zprávu. Dám jednu, dvě minutky těm, kteří si chtějí přesednout nebo rovnou odejít.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 Donc nous allons passer au rapport sur la... Takže přistoupíme ke zprávě o politice hospodářské soutěže. Než dám zprávu, slovo zpravodaji panu Adamu Bělanovi, ráda bych upřesnila několik věcí. 19. listopadu 2009, takže je už to dávno, pan Malcolm Harbour, eh, předseda výboru IMCO, poslal dopis eh, předsedkyni výboru Ekon, protože my na tomto tématu velmi úzce spolupracujeme a žádali, aby se o měsíc odložilo přijetí zprávy ve výboru Ekon, protože ten harmonogram byl opravdu velmi, velmi přísný. Takže máme následující harmonogram. Přijetí stanoviska pana na ve výboru IMKO 23. únoru 2010, hlasování o zprávě v březnu a hlasování na plenárním zasedání ve Štrasburku v dubnu. Chci také upřesnit, že poslanci, kteří by chtěli předložit pozměňovací návrhy ke zprávě, tak je třeba udělat to do 9 prosince, to znamená do příští středy, je opravdu málo času. Vezměte to v úvahu. A teď dám slova panu Bělanovi, aby uvedl diskuzi k této zprávě. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chápu to tak, že ten termín 9. prosince je e, ten současný termín, který e, dal výbor ekonomický a měnový a ten se nedá dodržet, protože jestliže by náš výbor měl opravdu vypracovat stanovisko a jak už pan předseda Harbour naznačil v dopise, stanovisko našeho výboru k tomuto, této zprávě je nezbytné. A tak, jak už jste řekla, my jsme požádali, aby se to posunulo zhruba od měsíc a doufám, že paní předsedkyně výboru pro ekonomické a měnové záležitosti s tím bude souhlasit. Já jsem nedávno hovořil se zástupcem sekretariátu, ještě jsem nedostal odpověď, ale myslím si, že, ohledně, že s ohledem na rozhodnutí eh, konference předsedů, kde se reviduje eh, komis, eh, kalendář slyšení kandidátů na komisaře je možný, větší šance, že výbor eh, tady vyjde Co se týče samotného stanoviska. Pak, jak jste řekla, týká se to zprávy eh, komise o, o politice v oblasti hospodářské soutěže za rok 2008. Je to zpráva, kterou komise publikovala již v červenci eh, v podobě šesti eh, pravidelných oddílů a jednoho doplňkového. Letos totiž se komise rozhodla, že sem připojí ještě takovýto oddíl a vyrozuměla jsem, že to bude dělat každý rok. A ten dodateční téma jsou kartely a spotřebitelé. Těch šest eh, obvyklých pravidelných eh, oddělů, tak první se týká antimonopolních předpisů, předpisů týkající se fúzí podniků a principu eh, státních podpor. V další oddělu se hovoří o způsobu, jak se budou uplatňovat tyto předpisy a jiné nástroje v vybraných hospodářských sektorech. Třetím eh, aktivity, které se týkají spotřebitele a které se uskutečnily v roce 2008 ve čtvrté části oblasti se pak hovoří o spolupráci v rámci takzvané evropské sítě evropské soutěže a spolupráci se místními s národními soudy a pátý a šestý oddíl, ty se týkají činnosti na mezinárodní poli a spolupráce mezi interinstitucionální spolupráce. Hospodářský a měnový výbor právě dnes eh, diskutoval první návrh zprávy paní Invald. Ten projekt byl předložen 20. listopadu a domnívám se, že Eh, jeho formulaci ovlivnilo hlavně to, že rok 2008 byl velice zvláštní rok v globální a tedy i v evropské hospodářství, protože to byl do, rok, kdy došlo k významné finanční a ekonomické krizi. Mnoho členských států se rozhodlo eh, podniknout eh, výjimečná opatření ve smyslu různých balíčků, které mají pomoci obnovy, obnově hospodářství a především se rozhodli také eh, pro velkou státní podporu pro bankovní sektor. Dokonce až 11 z 21 bodů zprávy eh, v hospodářském a měnovém výboru se týká právě státní pomoci a činnosti, která má co dělat s finanční krizi, která v roce 2008 zasáhla mimo jiné i Evropskou unii. Kromě těchto aktivit bych chtěl ještě upozornit na šest bodů, eh, které nás jakožto členy výboru IMCO musí zvláště zajímat. V druhém bodu eh, pan poslanec, pan zpravodaj navrhuje, aby Evropský parlament znovu apeloval, aby měl větší úlohy při tvorbě politiky v oblasti hospodářské soutěže. Myslím si, že to je formulace, která by neměla eh, vyvolat žádné eh, rozpory. Čtvrtý bod to je bod, kdy zpravodajce připomíná, že hospodářská politika, politika tedy hospodářské soutěže a přísné vymáhání e, provádění jsou podstatné pro správné fungování a hospodářskou soutěž na evropském trhu a také pro ochranu spotřebitele. Myslím si, že ani tento bod e, by neměl zbudit žádné výhrady pak eh, ochrana konkurence. Tady zpravodaj v tomto bodě eh, navrhuje, že Evropský parlament eh, trvá na svém stanovisko ohledně Bílé knihy o kompenzaci škod a podporuje vymáhání všech předpisů, které se týkají spotřeby a neměly by tady být ale zase nadměrné kompenzace a s uspokojením přijímá sdělení komise, že to, tento prostředek výsledek bude přijat eh, prostřednictvím spolurozhodování, jak sdělila tedy komise. O tom my už jsme se ostatně bavili na zasedání našeho výboru a eh, děkuji také za připomínky eh, ze strany stínového zpravodaje pana Švába za EPP. 24. bod Tady se má napsat, že Evropský parlament očekává, že bude patřičně informován a konzultován ohledně veškerých změn nařízení, co se týče eh, blokových výjimek eh, v automobilovém průmyslu a v to v takové době, aby parlament měl možnost eh, to zkontrolovat a pozitivně přispět. Je to velice důležité vzhledem k tomu, že nařízení týkající se Eh, blokových výjimek eh, v automobilovém průmyslu, to skončí vlastně, eh, vyprší to příštím květnu. Takže eventuální práce komise v této věci musí být velice naléhavě učiněna. Také 25. bod je velmi důležitý pro náš výbor. Tady se říká, že Evropský parlament očekává, že bude konzultován v, v, v, ohledně veškerých navrhovaných změn, co se týče blokových výjimek, které by se týkaly vertikálních úmluv a zase v takové lhůtě, aby parlament to mohl si správně ověřit a pozitivně přispět. To se týká analogické situace, jako byla ta, která se týká blokových výjimek v automobilovém eh, sektoru. A konečně pak předposlední bod, eh, který eh, je 31. bod a tady to má zní tak, že Evropský parlament znovu vyzývá, aby se zkoumalo, jak se dodržují eh, všechny zásady eh, v veřejných zakázek a tak, aby eh, nedocházelo k porušování hospodářské soutěže. Myslím si, že právě toto jsou z našeho hlediska ty nejdůležitější body v tomto návrhu zprávy. Ve vysvětlujícím prohlášení zpravodaj hlavně zdůrazňuje, zdůrazňuje potřeby ex post hodnocení eh, činností nebo opatření, které členské státy a Evropská komise podnikly v souvislosti s eh, programy, které mají stimulovat další rozvoj hospodářství a také programů, které mají zachránit sektor veřejných financí. Samozřejmě, že s tím můžeme jedině souhlasit, protože to je nepochybně jedna ze základních funkcí parlamentu parlamentu, aby prováděl eh, eh, hodnocení takovýchto mimořádných opatření. Jak už jsem říkal, dostal jsem čtyři připomínky od eh, zpravodaje za EPP a vynasnažím se je všechny zohlednit v připravovaném stanovisku které si vyžádá ještě trochu času, ale nemělo by to být delší než na jednu stránku, takže já očekávám připomínky od ostatních stínových zpravodajů za další politické skupiny. Děkuji. Děkuji, pane Bělane, za tuto prezentaci zprávy. Nejdříve dám slovo panu Švábovi, protože ten se vyjadřoval ke zprávě pana Bilana. Děkuji, paní předsedkyně. Um, tentokrát eh, jsem stínovým eh, zpravodajem výboru pro hospodářství a tato zpráva chce dosáhnout toho, teď se díváme se tady z komise, abych abychom um, abychom uh, se včas vyjádřili k tomu návrhu komise, takže uh, já můžu dát velice rychle dát k dispozici pozměňovací návrhy k tomuto návrhu zprávy. Já se domnívám, že komise v této zprávě uh, Eh, může pouze velice eh, nedostatečně eh, jaksi, řešit ty dopady hospodářské krize, protože to je za rok 2008, když to ta krize prošla, přišla v roce 2009. A proto si myslím, že bychom měli v této zprávě akcentovat roli Evropského parlamentu v oblasti hospodářské soutěže a zdůraznit také eh, souvislost s ochranou spotřebitelů. Jenom pár věcí, které bych rád vypíchnul. Jsou to body, kde si myslím, že k tomu máme co říct. Já si myslím, že tam, kde se hovoří o tom, jak eh, můžeme eh, dát spotřebitelům větší šanci na odškodnění při Eh, porušování pravidel hospodářské soutěže, tak eh, k tomu už jsme něco udělali. Je tady eh, velké nebezpečí, jaksi vydírání velkých podniků a ve finále spotřebitelé nedostanou očkodnění v žádné závratné výši, jsou to naopak právníci, kteří z toho profitují. Za druhé si myslím, že to právo o hospodářské soutěži se dá eh, zlepšit, k tomu je komise vyzývána. Nicméně jsem také eh, toho názoru, že musíme zachovat vysoké pokuty v případě eh, tvoření kartelů a že by tyto pokuty měly vycházet eh, z obratu dané společnosti. V případě třeba Microsoftu eh, se vychází z eh, celkového ob, ob, no, obratu a v případě malého Eh, nebo středního eh, podniku je ta situace jiná a měli bychom vyjasnit, jak malé a střední podniky eh, zakomponujeme tady do této politiky jaksi pokutování kartelů, aby tady byla dostatečná úroveň ostrašování ale aby se s nimi, neza, aby se s nimi zacházelo eh, minimálně stejně jako s velkými podniky, což bohužel eh, dneska není ten případ. Eh, v pozměňovacích návrzích také akcentuji spolupráci orgánů pro, nebo úřadu pro kontrolu hospodářské soutěže. Jedná se o takzvaný one-stop shop, Eh, kdy se eh, kdy je možné, aby se eh, jeden člen kartelu jak si vyvázal z té pokuty tím, že se přizná, to je praktický problém. A myslím si, že bychom se kriticky měli stavět k tomu, jaká je úroveň dnešních finančních postihů. Musíme být opatrní. V každém případě, stejně jako eh, komise uvádí, jsem toho názoru, že ten eh, efekt odstrašování, odrazování bychom měli zachovat. Eh, v této zprávě jsou také další věci, které se netýkají pouze spotřebitelů, ale i podniků a jejich postihů. Komise samozřejmě se ve své zprávě dívá do budoucnosti a měla by zkoumat, e, zda se ty programy, které byly směrovány na odstranění následků krize, osvědčily a také vysvětlit, jak v oblasti digitálních služeb e, je možné řešit problémy, problémy na trhu. Děkuji. Monsieur Schwab, je donne la parole maintenant. Děkuji, pane Švábe, a teď dám slovo paní Styler. Eh, thank you. The translator said Stigler, I'm Styler. Děkuji, já se stanu tady. Já bych tě jenom chtěla poděkovat zpravodaji a stínovým zpravodajům Myslím si, že je velice významné to, že se tady tento dokument zabývá kartely a spotřebiteli. Já jsem nevěděla například, co bylo s těmi automobilovými skly, eh, jak toho se dotkly kartely. To by člověka nikdy nenapadlo, že to může mít dopady na hospodářskou soutěž a, na, a to je přímo šokující. Pak ta já jsem také s e, pravodajkou za výbor ikon, takže jsem měla možnost také o některých věcech hovořit tady se spravodajkou Ekon, Ekon. Ale jenom pár věcí. Pan Šváb tady zmiňoval digitální a elektronické komunikace. Je to na straně 12 20, pardon. A myslím si, že to je důležitá věc eh, na straně 20, kde se hovoří o přístupnosti eh, k širokého pásma, širokých pozeb. A v bodě 70 se hovoří o um, přístupu k širokopásmovým sítím příští generace. A to je to, o čem jsme už hovořili, že nikdo by neměl eh, zůstat vzadu. A to je velice důležité. Hovořilo se také o Microsoftu, o Intelu, pak je tady otázka příležitostí a bariér, které brání maloobchodnímu prodeji přes internet. Um, Hovoří se tady také o blokové výjimce, to je důležitý bod 24 a bod 25 Možná, že mi s tím pomůže komise, ale na stránce 25 eh, odstavec 90 na konci se hovoří o věci, která velice zajímá mé, eh, vo, vo, eh, v mé voliče, totiž to se týká vyšetřování Northlinku. Ty, ty to, ehm, ehm, to zajímá velice, to jsou tedy trajekty, které jezdí mezi skotskými ostrovy, zajímá to Skoty a zda tedy skotská eh, vláda opravdu eh, dodržuje tyto pravidla, takže to bychom potřebovali vědět komise. Pak 96 eh, farmaceutické odvětví. Myslím si, že bychom měli také se zmínit o významu toho všeho. Vím, že se o tom zmiňovala komise. Je to moc důležité, to, co se týká farmaceutického odvětví. A nakonec něco, co máme ve stránku 13. Týká se to zelené ekonomiky a zotavení. A hovoří se i jinde o e, tomto této věci, to, to jsou zelené pracovní příležitosti a podobně. A co s tím můžeme udělat? ale každopádně chci poděkovat zpravodaji, stínovým zpravodajům a určitě se tady odehraje zajímavá eh, diskuse, protože toto je pro nás přímo zásadní diskuse a musí to být všechno správně. Myslím, eh, že pan Harbour se přihlásil o slovo. Prosím. Ano, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Za prvé, ta skutečnost, jak už tady všichni poukazovali, eh, že tato kapit- zpráva má zvláštní eh, oddíl, který se týká dopadu případů týkající se hospodářského výboru na spotřebitele. To je velice důležité a já mohu, doufám, úspěšně dokončit jednání i s hospodářským měnovým výborem, abychom se tomuhle mohli pořádně věnovat. Máme určitou výhodu v tom, co se stalo, eh, že paní Intel opravdu eh, vytváří tuto zprávu a pan Bělan se tím velice pečlivě zabývá. Chtěl bych také navázat na to, co říkal o té blokové výjimce o motorová vozidla. Eh, my jsme vlastně Eh, to stimulovali. My jsme o to požádali, abychom se tím zabývali eh, na hospodářském a měnovém eh, výboru, protože tam byla spousta případů, které s tím vznikly s opravou motorových vozidel. A jedná se teď i o to, aby tady bylo nové nařízení. My bychom nechtěli samozřejmě to zdržovat, aby spotřebitelé z toho mohli rychle těžit. Na druhé straně chceme se tím zabývat. Tím se zabý, na to poukazují také ti, kteří se zabývají opravami. Ale na druhé straně musíme se tímto návrhem zabývat tak, abychom měli jistotu, že až vejde e, v platnost, bude efektivní. Jistě DG e, pro hospodářskou soutěž tím pořádně, se tím pořádně zabývá, ale vemte si, že my jsme se tím zabývali předtím šest měsíců a teď se to takhle stlačilo do posledního okamžiku. Chtěl bych ještě také říci, že ta všeobecná bloková výjimka, e, tady to je také věc, která tento ehm, výbor zajímá. Distribuce například značkových eh, produktů, to se také dneska zmiňovalo v souvislosti eh, s hodnotící zprávou. A pan Běla na ostatní hovořili také o e, veřejných zakázkách. To je naše zodpovědnost též. A vyrozuměl jsem, že e, se jedná o vyšetření toho, jak se uplatňují e, pravidla veřejných zakázek. To není přímo v rámci pravomocí DG pro hospodářskou soutěž, ale někde to přece jenom přesahuje i do jiných oblastí a my si musíme dát pozor, aby to zůstalo v naší pravomoci a paní Rule se tím zabývá. Ale jasně jsme viděli na základě dnešní krátké diskusy, že je tady mnoho otázek pro zvážení v našem výboru a máme právo, abychom to učinili v patřičném rozumném časovém rámci. Děkuji, pane Harbore, teď dávám slovo paní Rühle, která určitě bude hovořit o veřejných zakázkách. K tématu zadávání veřejných zakázek, takže v současnosti je problém v tom, že eh, tady je řada problémů, nových problémů. Eh, jsou tady eh, státní firmy čínského původu, které působí na evropském vnitřním trhu a otázka je, Eh, pokud eh, tyto firmy pracují se státními eh, penězi a to pro nás není možné, naše firmy tedy nemohou těmito prostředky disponovat, tak jestli to není proti konkurenceschopnosti. Nezasahuje to pouze do oblasti našeho, naší působnosti, je to problém hlavně v oblasti stavebnictví, ovšem také v oblasti infrastruktury železnic a tramvajových tratí, čili hromadné dopravy. A vyjádřil se také s vás firm působících ve stavebnictvích. Je to otázka pro INTA. Otázka je, zda bychom uh, v členských státech neměli zkoumat, uh, jak se Eh, tato směrnice eh, prováděla. To se musíme zeptat eh, komise. My jsme totiž svědky toho, že tato směrnice je prováděna různým způsobem a pravděpodobně ideálním řešením by bylo vydat nařízení. Chceme zajistit větší klid a větší právní jistotu. Já mám totiž dojem, že především malé a střední obce trpí touto právní nejistotou a potažmo tím trpí také hospodářství. Merci. Je crois qu'il... Děkuji. Myslím, že teď by bylo dobré dát slovo Evropské komisi, kterou zde zastupuje paní Koluči. Eh, good evening, thank you. Dobrý večer, děkuji. Dovolte, abych poděkovala za tuto diskusi, protože jsme tím získali velice komplexní náhled na zájmy tohoto výboru a zajisté nám to umožní dále zlepšovat naši výroční zprávu o hospodářské soutěži a budeme s vámi udržovat trvalý dialog na základě i vašich doporučení. To bych chtěla zdůraznit. A také chci ještě připomenout, a vy to víte, že my vlastně teď už dokončujeme tuto komisi. A já ovšem nemohu předjímat, v jakém směru se bude ubírat komise ve svém příštím složení. Takže prosím, abyste mi umožnili dnes reagovat velmi opatrně. Možná, že bych začala od konce. Otázka eh, veřejných zakázek. Opravdu to je hlavně DG Markt a ne DG hospodářská soutěž, která to má na starosti. Ale pravda je, že otázky porušování hospodářské soutěže, zejména v souvislosti se státní podporou, vznikají a řešíme to, ale ne v tom regulatorním rámci, o kterém se tady teď bavíme. Takže my o tom hovoříme, ale hlavní samozřejmě eh, regulace je na DG Markt pak eh, to rozhodnutí k trajekt, o tom trajektu, kterém se předtím hovořilo. Slyšeli jste, že tady byly určité změny v Um, kompetencích DG, že my se máme zabývat právě hospodářskou soutěží v dopravy, v odvětví dopravy, ale ještě se to neděje, takže my se k tomu vrátíme. Myslím si, že to vyšetřování opravdu bylo důležité a velice dlouhé. Pak eh, to nařízení týkající se blokové výjimky pro motorová vozidla. Vyslechli jsme vaše poznámky, jsou velice důležité a vítáme zájem, který jste o to projevili. Myslím si, že asi můžeme říci, že se snažíme včas parlament informovat. Tady se hovořilo o konzultování veřejnosti, to bylo velice důležité. A myslím si, že to opravdu bylo nápomocné pro diskusy. Jsme vždycky k dispozici pro výměnu názorů k těmto věcem a určitě se budeme maximálně snažit, abychom zohledňovali vaše poznámky. Nicméně musí připomenout, že nařízení o blokových výjimkách vyprší do května, takže máme tady jistá právní omezení, ale opakuji, že vítáme připomínky a budeme se snažit je vzít maximálně v potaz. určitě je třeba pracovat nad obecném harmonogramu. Pak eh, se tady zmiňovaly různé záležitosti hned na začátku. Ano, opravdu v naší zprávě hlavně zdůrazňujeme Eh, spotřebitele a eh, co to má co dělat s kartely. To si myslíme, že je velice důležité. A jsme rádi, že tento výbor si uvědomil tento aspekt. My se zase i v tomto roce, i v příštím roce, pardon, eh, takto na něco zvláště zaměříme ve snaze zachytit nejzávažnější porušování hospodářské soutěže a budeme se snažit to jaksi pedagogickým způsobem eh, vysvětlovat i spotřebitelům. Eh, většina eh, dnes hovořila také o tom, že rok 2008 byl rokem finanční krize, takže my jsme to samozřejmě také zdůraznili. A jsme velice vděční za poznámky, které jsme si tady k tomu dnes poslechli. Budeme i nadále se do této diskuse zapojovat. Pak ke konkrétnějším eh, záležitosti z eh, odškodnění soukromých osob. My jsme zase eh, si pozorně poslechli, co k tomu připodotkl pan Šváb a budeme věnovat velkou pozornost doporučením, která nám předložíte. Těšíme se tedy na zprávu z tohoto výboru. Děkuji. Děkuji, paní Koluči. Pane Bělené, máte ještě něco, co byste chtěl stručně dodat? Jenom opravdu v kratičce, protože nám zbývá všeho všude pět minut. Chtěl bych poděkovat všem kolegům, poslancům za velice konstruktivní připomínky, konkrétně panu poslanky eh, eh, Švábovi, paní eh, ohledně synergického účinku v souvislosti s jejich členstvím i v výboru ekon. Děkuji panu předsedovi Harborovi, že zdůraznil, že bude dále bojovat, aby stav, stanovisko IMCO vzal k dispozici vzal v úvahu eh, výbor Ekon, vlastně, jak už bylo řečeno, eh, celý jeden oddíl ve zprávě komise, jeden z šesti, je věnován tomu, co se přímo týká spotřebitelů. Takže je jasné, že my musíme k této zprávě dát stanovisko. Pak se hovořilo také o veřejných zakázkách. Paní poslankyně Rule eh, poukázala na problém, který se týká i mé země, tedy i čínských a jiných eh, zemí eh, podniků, tedy, které potom dostávají státní podpory a tím se porušuje hospodářská soutěž což je předmětem samozřejmě práce výboru ITRE. Děkuji za tyto připomínky a doufám, že náš výbor bude mít možnost dále na tom stanovisku pracovat. Děkuji. Euh, Poslední informace, takže příští Zasedání našeho výboru proběhne 14. prosince v 19 hodin ve Štrasburku. Ráda bych vám poděkovala za tyto velmi plodné příspěvky a teď dám slovo panu předsedovi, aby uzavřel toto zasedání. Děkuji, Bernadette. Eh, děkuji za to, jak jsme eh, se z toho dneska zastěli. a jsem rád, že jsme si tady mohli vyměnit své názory. Je to eh, naposledy, kdy se setkáváme Eh, před eh, lednovým setkáním. A je to vzhledem k těm slyšením a eh, chtěl bych jenom říct, že vám přeji vše nejlepší. Příjemné Vánoce, určitě se s vámi ještě uvidím. Spravodajům přeji také plodný čas, také děkuji za veškerou podporu v mé funkci předsedy tohoto výboru po dobu prvních tří měsíců. Myslím si, že jsme začali dobře a máme toho před sebou hodně a e, nenechali jsme se odradit tím, že komise vlastně teď se znovu ustavuje, takže doufám, že v roce 2010 ta práce bude pokračovat dobře, takže děkuji pěkně, děkuji Bernadeto a těším se na setkání ve Štrasburku a na naše setkání s profesorem Montem. Dobrý večer.